Ja, meine Damen und Herren, darf Sie alle zahlreich begrüßen. Dámy a pánové, všechny vítám, především hosty a také jednotlivé poslance. Máme velmi nabitý pořad jednání, takže musíme začít včas. A je mi to líto, nemůžeme brát ohled na ty, kteří přijdou pozdě nebo nepřijdou vůbec. A na začátku bych chtěl, abychom si udělali minutku čas minuta eh, navrhuji minuty, minutu ticha za to, co se stalo v Japonsku. Došlo k přírodní katastrofě obrovského rozsahu, která vedla a k celé řadě mrtvých. Eh, ještě stále se neví, kolik mrtvých tato katastrofa způsobila. Takže eh, žádám, abychom drželi minutu ticha a vzpomněli lidí a obětí v Japonsku. Ganz herzlichen Dank. Mnohokrát děkuji. Nyní k pořadu jednání mám několik připomínek. Za prvé, bod týkající se zprávy kolegy Remeta. Je to bod 15, ten se posune dále ve středu. Dohodli jsme se tak s se zpravodajem, abyste to tady věděli, abyste to byli včas. A zítra odpoledne v 17 hodin 30 k nám přijde komisař Ettinger. Na tom jsme se dohodli teď přes víkend a dnes dopoledne. Ettinger bude hovořit o událostech v Japonsku do té míry, eh, do jaké um, on to sleduje, do té míry, do jaké má informace k dispozici. Uh, Znamená to tedy, že eh, musíme eh, pracovat rychle, pokud jde o slyšení. Je mi to líto, pokud jde o kolegu Sosu Wagnera, a, ale bohužel nebylo možné to zorganizovat jinak. A dnes nemohl přijít, zítra má eh, schůzky s odborníky z oblasti průmyslu a také ze státní zprávy a poté přijde přímo k nám. Takže já se domnívám, že to je nejlepší chvíle, kde mezi nás může přijít, protože budeme informováni z první ruky. Takže zítra v 17.30 do 17.30 budeme muset dokončit slyšení. Je mi to líto, jak říkám, ale bohužel nebylo možné na tom nic změnit. Existují věci, které není možné naplánovat předem. Chci také poukázat na to, že kolegyně Jolan Sisly? měla nehodu a z toho důvodu tento týden nemůže být mezi námi. To znamená, že toto slyšení a proběhne, nicméně ho povede jiný kolega. Pokud vím, v současné době se to organizuje. A jenom abyste věděli, proč se tedy e, tato věc mění. Takže to je k pořadu jednání všechno. Pokud souhlasíte s pořadem jednání eh, v této změněné podobě, budeme postupovat podle něj. A dále. A chci vás informovat, že 22. Eh, března od 15 do 18 hodin budeme mít eh, workshop obnovitelné energie a výbor Envy bude mít eh, workshop týkající se fungování systému obchodování s povolenkami a o flexibilním mechanismu. Bude to 22. března 9.30 až 12.15. Jsme srdečně zváni. A samozřejmě eh, kolegům z výboru Envy také nabídneme, aby přišli na setkání s komisařem Oettingerem pokud budou chtít. Doufám, že tato informace, tuto informaci dostanou co nejrychleji. Takže to bylo několik připomínek na úvod. Měli jsme velice nabitý víkend, plný událostí. Došlo k celé řadě událostí, které nás v každém případě zajímaví, ale musíme pokračovat podle pořadu jednání. Takže nejdříve bod čtyři. Jedná se o ochranu osobních údajů v Evropské unii, to je nesmírně důležité téma. Zde je navrhovatelem Charles Chichester, předám mu slovo jako prvnímu. Možná ještě jedna věc. Byl bych velice vděčný, aby eh, všichni kolegové se snažili být co eh, nejstručnější tento týden, aby se nám podařilo všechny body na pořadu jednání vyřídit. Žádám vám o pochopení. Eh, jsme důležitý výbor, máme hodně práce, takže to musíme všechno stihnout v tom čase, který máme k dispozici. Takže Charles. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl podpořit to, co jste řekl na začátku. A to, že jsme měli minutu ticha a vzpomněli na osudu lidí v Japonsku. Já jsem trochu zmatený, jestli se nyní a budeme bavit o trojce nebo čtyřce na pořadu jednání, protože já jsem zapojen do obou bodů. A první se týká komplexního přístupu k ochraně osobních údajů a druhý bod eh, je ENISA, výměna názoru. Předpokládám, že se jedná o ochranu osobních údajů, o které nyní budeme hovořit. Pane předsedo, máme napjatý eh, časový harmonogram pro tento bod. Eh, odpovědný výbor na nás tlačí, chce mít eh, zprávu rychle k dispozici. A tak jsme vypracovali neformální pracovní dokument. Já se omlouvám, že tento dokument je dostupný pouze v angličtině. Chtěl bych poděkovat sekretariátu za eh, rychlou podporu při vypracovávání tohoto dokumentu, proto aby ho mohli kolegové zvážit. Jedná se o velmi důležitou oblast veřejné politiky. Souvisí ehm, s osobními svobodami. V této oblasti je ochrana osobních údajů nesmírně důležitá. A myslím, že s ním souvisí také prohlášení o zájmech. Já, stejně tak jako ostatní kolegové, e, jsme kontrolory dat údajů podle rejstříku o kontrolerech údajů. Takže tato legislativa by se mě mohla osobně dotknout. Na druhé straně se domnívám, že bych eh, díky této práci mohl lépe proniknout do tohoto tématu. Identifikovali jsme některé otázky a problémy, které je potřeba prodiskutovat a po výměně názorů tyto názory by se mohly promítnout do návrhu stanoviska. A jde zde jednak o diskuzi některých konceptů, které byly navrženy. Jedná se jednak o e, princip e, privacy by design a dále princip odpovědnosti. To není příliš originální, ale v každém případě se zde o tomto principu hovoří v kontextu ochrany osobních údajů. V tomto pracovním dokumentu říkáme, že existují potenciální problémy. A ve chvíli, kdy je potřeba eh, v zákoně nějaký široký koncept definovat velice přesně. A vy jste řekl, pane předsedo, že nemáme dostatek času, takže nechci zacházet do detailů. Máte to všechno v pracovním dokumentu. A já budu rád, když stínoví zpravodajové budou reagovat, abychom potom mohli vypracovat stanovisko. Já bych chtěl v každém případě ale varovat, že musíme být opatrní. Předtím, než předložíme návrhy, které Eh, zatíží malé a střední podniky a OSVČ. Protože pokud více zatížíte požadavky eh, na ochranu osobních údajů malé a střední podniky, musí to být opodstatněné. protože je důležité, abychom eh, dodatečné zátěž pro tyto podniky příliš nezvyšovaly. Takže to bylo několik slov na úvod a nyní si rád vyslechnu stínové zpravodaje. Děkuji. Darf mich bedanken. Mnohokrát děkuji. Pan Cukala se přihlásil jako první o slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych chtěl poděkovat kolegovi Čečestrovi, za ten velice dobrý dokument, který eh, vypracoval k tématu ochraně osobních údajů. V tom dokumentu eh, přichází s několika problémy a otázkami, které musí eh, tento výbor vyřešit. Jedná se například o nejasné definici ochrany soukromí již od návrhu nebo o otázku odpovědnosti, která v případě cloud computing může představovat um, problém ve chvíli, kdy údaje jsou um, um, ukládány takovým způsobem, bo, způsobem často na několika kontinentech, kde není jasné, uh, kdo je za ně odpovědný. A poukazuje se zde na to, že uh, 1200 gigabajtů v současné době eh, představuje eh, objem dat eh, na celé země kouli. A tato, tyto údaje musí být chráněny. Celá řada inovativních společností v současné době spolehá na to, že jim spotřebitelé poskytují své údaje. Zdá se, že uživatelé často si nejsou vědomi toho, že jejich údaje mohou být eh, zneužívány. Eh, to je eh, daň, kterou platí za to, že využívají internetových služeb, elektronických služeb. Zdá se, jako bychom zde měli určitou studenou válku 21. století v oblasti technologie. Evropská unie potřebuje nový rámec a novou legislativu v oblasti ochrany osobních údajů. Tato legislativa nebo tento rámec musí um, zohledňovat potenciál inovativních společností, které mohou poskytovat um, služby spotřebitelům a zároveň odpovídajícím způsobem chránit jejich osobní údaje. Hovoří se zde o konceptu privacy by design. Tento koncept je velice důležitý. My ale jako zákonodárci bychom měli rozšířit eh, tento princip na privacy by education. A to znamená, že eh, by zde fungoval princip, že eh, lidé budou informováni o tom, jak jsou využívány jejich osobní údaje. A Zákonodárce by se měl postarat o to, aby spotřebitelé měli dostatek informací o tom, jak je to s jejich osobními údaji, ať už online nebo offline. Paul Rübich. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejdříve rád pogratuloval Charlesovi on opravdu dává pozor na ty malé střední podniky, což je vždy skvělé, protože opravdu ty nároky na jedné straně něco naplňují, a na druhé straně tady se jedná o velice různé věci. Na jedné straně máme Wikileaks, všichni je vychvalují do nebe. Najednou je všechno transparentní, najednou se hovoří, kolik toho musí opravdu ven. Uh, Ehm, najednou slyšíme, že se eh, porušuje li, li, listovní tajemství, případně někdo špion. Na druhé straně ještě si všichni chtějí chránit soukromou sféru nějak objektivně. Čili jak to můžeme vše sladit? Wikileaks a ochrana osobní sféry. Tady opravdu musíme se ehm, podívat až na dno toho problému a kde leží těžiště pravé tohoto problému. Máme už celou řadu systémů, například EMAS, tam jsou dobrovolné certifikace, ale to jsou většinou větší podniky, které se nechávají dobrovolně certifikovat. To bychom měli zároveň podpořit. Avšak e, závaž, závazné systémy a osoby odpovědné za ochranu údají. To se pak váže s určitými náklady a tam se musíme ptát, zda to nepoškodí hospodářskou soutěž v oblasti malých středních podniků. Čili v tento smyslu opravdu čas se podporuje. Paní Kolářská-Bobinská, prosím. Děkuji. Co by stín, musím vaši zprávu podpořit. Na druhé straně bych si dovolila pár připomínek. Za po- prvé musíme oddělit údaje online a offline, totiž jak například lékaři a právníci, to není to tež, co například nějaké e, počítačové společnosti a pojišťovna není to tež, co webové stránky. Takže nedá se uplatňovat stejná pravidla na obě tyto skupiny podnikatelů či e, osob. Rovněž se musí vždy stanovit e, délka eh, lhůty, po jakou se dá něco uchovávat, než se to musí povinně smazat. Za druhé, je tady potřeba, a to jste sám na to upozornil, kodifikovat a přesně definovat eh, ten pojem, termín privacy by design a to rovněž musí v naší zprávě být obsaženo. Rovněž eh, například webové stránky, mobilní telefony, internetové technologie, tam vše by mělo být sestrojováno s tím, že by tato zásada vždy byla zachována, ale zatím je to velice vágní. Třetí věc, to je otázka eh, úpravy výměny obchodní, osobních údajů. To je velice důležité, protože my dáme nějaké firmě, eh, poskytneme určité osobní údaje a ta pak například vypravíme-li se na cestu, je někomu předá a pak za několik měsíců se nám to všechno vrací jako bumerang. Dnes máme firmy, které si opravdu zhromažďují data, jak veřejná, tak soukromá, budují obrovské databáze a to se musí z právního hlediska nějak vyřešit. Proto se domnívám, že potřebujeme další nějakou celou komunitární úpravu týkají se výslovně kupování a prodávání soukromých údajů. Nyní minimální požadavky na transfer údajů. Tam by měla být ta sledovatelnost zachována, alespoň v minimálním měřítku, aby vždy bylo známo, komu byla prodána, odkud ten někdo ta data získal a tak dále. Pak jsou ti kontroloři údajů, ti musí být právně odpovědní za své úkoly. Rovněž musíme pracovat s tím, že se musí vědět, odkud má třetí strana určité údaje. Takže revize směrnice o osobních údajech neporuší žádným způsobem eh, směrnici o elektronických údajích, ale přesto máme Facebook, jiné internetové komunity, tam pro ně je to zásadní otázka, proto je důležité, abychom eh, této právní úpravě opravdu věnovali pozornost. Děkuji. Pan kolega Lamberts, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád pokračoval v ve stejném duchu jako paní Kolavská Bobinská. Totiž tady musíme se vyhnout určité pasti. Ta nese jméno nové hospodářské aktivity a ta růstová odvětví, to se často o tom zde právě na, v rámci našeho výboru hovoří. Tam se často připouští to, co přípustné není. Hovořili jste zde o Facebooku, prodej osobních údajů. Tady musíme jasně uznat a vzít na vědomí, že tyto nové firmy si z toho udělali svůj obchodní model. Přesně z toho, totiž prodej informací o svých konečných udivatelích a e, oni vzkvétají díky tomu. Nevím, jaký máte z toho pocit vy, ale já si myslím, že opravdu se musí přistoupit k určitým opatřením a ano, ono to bude mít negativní vliv na obchodní model některých firm, ale mě to starost nedělá. Mě dělá větší starost porušování soukromí určitých eh, občanů, než to zdá taková firma tím utrpí. Prostě si to musíme uvědomit. Právě Charles rovněž, nebo to byla pan Sokaras, který se o tom zmínil, ano, nám se líbí to, že se zde objevují nové modely hospodářské aktivity, ale nesmí to být za každou cenu, to je důležité. Tady, co se mně líbí časy na tvém neformálním eh, dokumentu, to, že se snažíš o zcela jasné vymezení právních pojmů. To, že jasně hovoříš o privacy by design a že je to zatím příliš vágní a že pokud by se teda měla nějaký právní akt objevit, takže to musí být mnohem eh, konkrétnější, tak aby to nebylo všeobsažné, což vítáme. Věc, která mě snad zajímá nejvíce, je ta, že my si ji uvědomujeme stále silněji, když se například někde ucházíme o místo. Tak se naše údaje zkoumají a dá se rovněž sledovat na internetu i naše minulost a oni to některé firmy dělají a já si myslím, že každý občan by měl mít právo na to, aby jeho minulost byla zapomenuta v úvozovkách. Zatím má naše společnost možnost dokonce vysledovat celé desetiletí, celá desetiletí, čím jsme se zabývali. Ano, pro historika to může být eh, zajímavá věc, ale eh, z hlediska komerčního, obchodního, či toho, jak se s tím pak bude nakládat, když eh, se posuzuje naše vhodnost, tam bychom měli být možnost uplatnit uh, určité právo na to, aby to bylo smazáno z toho pohledu. Tedy nevím, zda by i to se nemohlo objevit v té zprávě, ale já už se těším na další diskusi a spolupráci. Dobře, eh, za komisi tady někdo není. Dobře, dám tady slovo ještě jednou Charlesovi. Charles má slovo. Thank You, Chairman, and thank you to... Děkuji, pane předsedo, děkuji rovněž kolegům za velice uh, Eh, případné připomínky. Já bych rád navázal na pár z nich. Za prvé, pan Sokala se zmínil o tom cloud computingu. Já sdílím jeho obavy. Je to poměrně nový koncept. Lidé, kteří se zastávají způsobu ukládání dat v tom cloudu, hovoří o tom, že bude naše bezpečí zvýšeno díky této technologii, nikoli naopak ale já zatím tedy se musím ještě nechat přesvědčit o tom, jakým způsobem se dá uchovat eh, řádná ochrana údajů na e, takové médiu. To je více než pouhá filozofie. A děkuji rovněž Paulu Rubikovi za podporu mých eh, úvah o malých středních podnicích. Um, ano, Eh, myslím, že tady jsme na stejné lodi. Oběma nám dělají starost budoucí osud. Paní Kolářská, Bobínská, že by se mělo oddělit něco, co je online a co je uh, offline mimo internet. Já, když jsem začal a musel jsem se registrovat um, v rámci Spojeného království, tak uh, se jednalo pouze o elektronická média, totiž když si někdo něco uchovával na papíře, tak vůbec pod tento zákon nespadal. A tím by se vlastně dalo vyřešit tuto otázku, tedy oddělené pojímání, ale zároveň by tam měla být obě tato média nějakým způsobem pojednána. I když to, že si chceme uchovat soukromí, tak ono je to právě, když se něco uchovává na papíře, mnohem jednodušší než v elektronické podobě. Já jsem si často myslel, že když chceme něco e, utajit, tak na to napíšeme top secret, e, přísně tajné a nikdo o tom nebude nic vědět. Ale když to dáme do obálky, tak to právě naopak e, lidi začne zajímat víc. Takže možná to je téma pro další úvahy, pro další diskuse a možná se ten návrh ještě dá upravit. Rovněž souhlasím s tím, že musíme být velice opatrní v té otázce prodeje údajů. To je totiž najednou už komerční aspekt a my se snažíme ty údaje chránit. Ano, je to důležité. Nicméně, tady rovněž zazněla otázka minulosti každého z nás. Což je zajímavá věc. Mnoho politiků by velice rádo vidělo svou minulost smázánu. Ovšem, to je trošičku přece jenom obtížné a mm, nevím, zda tedy se můžeme snažit něco um, udělat zpětně. To už bude asi obtížné, ale ano, do budoucna tam můžeme zkusit něco chránit tak, aby to bylo účinnější, protože jsou i ti, kteří tvrdí, čím víc se snažíte někoho chránit, tím víc těm lidem umožňujete, aby přece jenom si mohli dovolit něco, co by si nedovolili, kdyby věděli, že to o nich eh, se ostatní dozví. Takže tam musíme najít nějaký kompromis. Já zorganizuji schůzku stínových zpravodajů a zkusíme um, to stanovisko nějak sepsat. Nevím, zda se podaří už teď, pane předsedo, určit nějaký harmonogram, ale pokud ano, tak mě určitě pomůžete. Já ich bedanke mich herzlich. Děkuji. V tuto chvíli se již někdo další nehlásí. A pokud jde o harmonogram, tam jsme si stanovili 11. dubna. Zatím tam nic jiného nemáme ne, ve, to je výbor Libe. A 13. dubna, to je náš den pro pozměňovací návrhy, tedy do té doby můžou všichni dělat návrhy. To je asi nejdůležitější datum pro nás. A 9. května se bude hlasovat, pokud se půjde hladce. Pokud se již někdo další na toto téma nehlásí, tak se můžeme podívat na další bod to je ENISA, výměna názoru a předložení stanoviska Evropského inspektora ochrany údajů. Tady bych požádal, aby se mezi nás dopředu posadil pan Butarelli, takže budeme potřebovat ještě chviličku. Äh, Dobře, dámy a pánové, pokud souhlasíte, zahájíme bod číslo čtyři na pořadu jednání. Uvítám tady pana Butareliho a dále mu dám také slovo, aby nás uvedl do této problematiky. Máte slovo. Thank you, chairman. It's a... Uh, Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Je to pro mě velké potěšení a velká čest že mohu hovořit před tímto výborem. Jsme velice vděční za vaše pozvání. Já budu velmi stručný a pokusím se schrnout stanovisko, a které jsem podepsal na konci minulého roku. A zároveň zohledním další zajímavou diskusi, ke které jsme a přispěli na začátku března v odpovídající pracovní skupině radě. Tam jsme se zabývali přesně těmito otázkami. Jako dozorčí orgán pro ochranu údajů v Evropské unii spolupracujeme s celou řadou dalších institucí v oblasti cyberzločinu, v oblasti principu privacy by design a spolupracujeme také v otázce nejlepších dostupných technologií. To vysvětluje, proč jsme tak citliví na toto téma a také proč podporujeme cíl návrhu a to zajistit plnou kontinuitu Enisy. Stejně tak jako modernizovat její mandát a posílit a rozšířit její oblast činnosti. My se domníváme, že toto rozšíření úkolů naprosto odpovídá těm příležitostem, a které byly vytvořeny Lisabonskou smlouvou pro Enisu. Jedná se o spolupráci nejenom s orgány činnými v trestném řízení, ale také s orgány, které mají za cíl chránit osobní údaje. Takže vidíte, že zde dochází k logické konvergenci mezi bezpečností a ochranou osobních údajů. A samozřejmě efektivní bezpečnost sítí a informací je zcela zásadním faktorem pro ochranu osobních údajů. Ehm, budu hovořit o šesti bodech. První se týká rozšíření kompetencí agentury. My vítáme skutečnost, že eh, ten právní nástroj, který byl eh, zvolen, je nařízení. Rozšířené úkoly agentury, a které Eh, souvisí se spoluprácí s eh, úřady pro ochranu osobních údajů a s eh, orgány činnými v trestním řízení. A ta ustanovení o této oblasti jsou formulována v návrhu velice obezně, obecně a to umožňuje širokou interpretaci daného nařízení. Tak například článek 3 31 písmeno K stanovuje, že agentura může provádět jakýkoliv další úkol, který na agenturu převede legislativní akt EU. Asi chápete, že takováto otevřená klauzule aby mohla vést k některým problémům. My navrhujeme, abychom se vyhnuli nějakému, nějaké právní nejistotě. To nařízení by mělo jasně stanovat úkoly ENISy pro budoucnost. A druhá Druhý oblast, druhá oblast připomínek se e, týká žádostí o pomoc ISI nebo na ISU. A my bychom byli rádi, aby v nařízení e, bylo jasně stanoveno, kdo může požádat Enisu o pomoc. A pokud e, se porovná pro, po, porovnají úvodní ustanovení 5, 15, 16, 18 a 36 a poté, když se podíváte na články 21, eh, 3 a 14, nebo 23 a 14, uvidíte, že eh, na jedné straně se zde žádá o eh, širokou možnost pomoci, na druhé straně se zde žádá omezení a pomoci v závislosti na tom, jaká agentura bude požadovat pomoc od Enisy. A v zásadě by NSA měla, být, měla moci spolupracovat s Evropskou unii jako celkem a proto doporučujeme, aby veškeré úřady, instituce, orgány, stejně tak jako členské státy, e, měly možnost požádat o pomoc tuto agenturu. Tento otevřený přístup umožní Enise, aby vykonávala své funkce tam, kde je to v Evropské unii nejvíce nutné. Samozřejmě je potřeba, aby Enisa byla selektivní, aby mohla být co nejefektivnější. Třetí oblast mých připomínek se týká nejlepší dostupné techniky či technologie. Jakákoliv evropská instituce, orgán či agentura má e, svoji vlastní e, misi, e, svůj, svoji hlavní aktivitu. A to by měl být určitý referenční bod. To je nesmírně relevantní, především v oblasti bezpečnosti a nových technologií. To je důvod, proč navrhujeme Eh, doplnit do návrhu stručné ustanovení, ve kterém se bude požadovat, aby agentura využívala nejlepších technologií v oblasti bezpečnosti vnitřně, tak aby tato agentura mohla být určitým modelem pro další organizace. A podle našeho názoru to umožní agentuře, aby byla v lepším pozici při podpoře nejlepší praxe, pokud je o zpracovávání údajů. Víte, že bezpečnostní opatření se eh, je, je nejlépe aplikovat eh, nejdříve vnitřně agenturou. A proč eh, na to poukazujeme? A v prostředí ochrany osobních údajů a bude se po agentuře žádat, aby si neustále vyměňovala informace s průmyslovými odvětvími a, a poskytovala jim informace o nejlepších dostupných technologiích takovýto posilený dialog bude pozitivní jak pro Enisu, tak pro průmysl. Zároveň a požadujeme vyjasnění, pokud jde o nové úkoly pro Enisu a zpracovávání osobních údajů. Návrh nespecifikuje, zda ano či nikoli, e, některé úkoly připsané agentury budou zahrnovat zpracovávání osobních údajů. Zdá se ale, že některé úkoly do jisté míry zahrnují zpracovávání osobních údajů. A to v každém případě bude znamenat, že bude třeba učinit specifická opatření. To je důvod, proč doporučujeme aby ve chvíli, kdy agentura bude zpracovávat osobní údaje v rámci vykonávání svých činností, je nutné, aby to v nařízení bylo stanoveno a také, aby to bylo stanoveno flexibilně. A aby zde bylo jasné, jakým způsobem by takovéto zpracovávání mělo probíhat. A zároveň požadujeme vyjasnění e, z toho, jak by měly vypadat e, ty kanály pro spolupráci. E, my jsme rádi, že zde bude skupina zainteresovaných stran, která bude pomáhat agentuře v její činnosti. Je třeba, aby zde byl jasný mechanismus eh, pro spolupráci. Doporučujeme, aby se zde specificky zmiňovalo, že agentura na návrh orgánu pro ochranu osobních údajů by eh, navrhovala členy této skupiny. Zároveň nám jde o to, aby eh, zde byl podobný eh, vztah eh, k Evropskému inspektorovi ochrany osobních údajů, tak jak je tomu na úrovni členských států. Dále, vysvětlující memorandum k návrhu stanovuje kompetence řídící rady a jejich dozorčích funkcí. My doporučujeme takovýto přístup, ale zároveň doporučujeme, aby úkoly eh, této eh, rady eh, zahrnovaly také jmenování vnitřního úředníka pro ochranu osobních údajů a stanovaly také spolupráci s dalšími orgány pro ochranu osobních údajů. To je tedy stanovisko Evropského inspektora ochrany údajů. A my podporujeme eh, zavedení eh, nařízení, které bude jasnější. Při vyjednávání s radou jsme se setkali s podporou ze strany celé řady členských států, eh, když jsme navrhovali zavedení právě těchto vyjasňujících formulací. My nechceme zacházet do přehnaných detailů, domníváme se, ale že zde máme před sebou dobrou příležitost eh, zlepšit toto nařízení, eh, vyjasnit ho, ale zároveň nezacházet do přehnaných eh, detailů. Mnohokrát děkuji za pozornost. Děkuji. Srdečně děkuji. A chtěl bych požádat o následující. Držte se každý dvou minut, abychom to stihli. Nejprve má slovo pan Kalas. Děkuji. Také já bych chtěl velice poděkovat panu Dotardy eh, za to, že přišel mezi nás. Děkuji za text a za doporučení, která předložil, pokud jde o Enisa máme velké zkušenosti, nebo on má velké zkušenosti v této věci, pokud je o ochranu údajů, a proto si dovede udělat dobrý obrázek o situaci a předložil také vhodné návrhy k tomu, aby byla napravena. Vítám především návrh, pokud jde o rozvoj ENISY, tak, aby byla určitým vzorem pro nejlepší postupy a pokud jde o vztahy k ostatním orgánům Evropské unie, také souhlasím, tedy pokud je tady o tu podporu agentury ENISA. Mám tady jednu otázku. Zajímalo by mě, jakým způsobem je možné zviditelnit roli agentury ENISA, pokud jde o evropské orgány, ale také pokud jde o občany protože bezpečnost sítě a ochrana údajů, to je samozřejmě jedna jediná mince, akorát eh, tady dvě strany. Je důležitá vlastní ochrana a vzdělávání v této oblasti. Je to velice důležité pro ochranu osobních údajů a také pro bezpečnost všech našich informací. Děkuji. Děkuji. Další slovo má pan Chichester. Thank you very much, chairman. Děkuji, pane předsedo. Já bych rovněž si dovolil nejdříve poděkovat eh, panu Botorelimu za jeho eh, komentáře. Jsou opravdu velice užitečné a velice konstruktivní. Rád bych se ho na něco zeptal. Když se hovoří o té druhé prioritě, totiž systémy a určitá nedůslednost v tom, kdo se může obrátit na Enisu. Souhlasím s tím argumentem, že by to mělo být přístupné všem agenturám, komunitárním agenturám. Ale chtěl bych se ho zeptat na jeho názor týkající se toho interfejsu, toho kontaktu návaznosti emisy eh, se soukromým sektorem, což je na tomto poli opravdu rovněž nezanedbatelná věc. Jak by se ten vztah měl vyvíjet? Jsem si vědom určitého rizika, totiž, že bychom mohli agenturu přímo zavalit, zahaltit žádostmi o pomoc, o projektovou pomoc, protože to je růstová oblast, tato aktivita internetové sítě a jejich bezpečnost. Přesto přeze všechno. Obecně řečeno, soukromý sektor je znám svou inovativností a ta by se nám mohla i z hlediska aktivit této agentury hodit. Hovoříte o těch nejlepších možných technologiích, určitě se budete obracet všude, abyste je našli. Tedy tady vaše úvahy o vztazích se soukromým sektorem ve srovnání s vládními orgány. To by bylo zajímavé. Děkuji, pane předsedo. Dobře, zeptám se tedy pana Butaryho, jestli chce odpovědět. Ah, oh, thank you for, for your, uh... Děkuji za tyto reakce. My se domníváme, že Flexibilita, to je takové slůvko, které se tady opakuje v tom návrhu toho nařízení, to je rozhodně něco, na co se nesmí zapomínat. Každopádně bude Enisa užitečnější do budoucna jako takové středisko odborných znalostí a ten podpůrný prvek nové sítě pro jak soukromé, tak i veřejné zainteresované strany. Memorandum výslovně uvádí, že ENISA nebude operativním hráčem, ale právě naopak že oblast eh, například notifikace o porušení bezpečnosti, což je takovým srdcem toho přeskumu evropského rámce, o němž jste diskutovali v tom předchozím eh, bodu pořadu jednání, nebo eh, kyberkriminalita tam právě my musíme sehrávat roli eh, protěžování, prosazování určité kultury mezi všemi zainteresovanými stranami a tam se vidíme jako um, ta relevantní agentura. Tady právě se domníváme, že eh, ta část eh, té právní úpravy, která se uh, vyjadřuje k těm žádostem a možnostem žádosti musí být vyjasněna, musí být samozřejmě selektivní, ale nikoli nutně restriktivní. Rovněž se domníváme, že ta difuze znalostí o například porušování a nápravných opravných prostředků tam je to důležité, aby se o tom dozvěděli jak zainteresovaní z eh, vládních eh, veřejných orgánů, ale rovněž v tom soukromém sektoru. Rovněž eh, potřebujeme určité institucionální investice, že to tak nazvu. Samozřejmě nikdo nemůže Enisu nahradit, ale vidíme, že zde je úzký, úzká soustažnost. My spolupracujeme s Anisou v tom prvním kole aktivit, například eh, notifikací o porušení bezpečnosti a my bychom se rádi nalezli na takové platformě plné transparentnosti mezi všemi zainteresovanými stranami a jako podporná agentura Evropské unie. Eh, děkuji. Chce tady k tomu dodat něco komise? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, že i komise dostává prostor se zde vyjádřit. Stanovisko um, inspektora ochrany osobních údajů o návrzích ENISY jsme obdrželi až poté, co jsme sami zveřejnili návrh komise, čili je to vlastně poprvé, co můžeme, jak v radě, tak v Evropském parlamentu moci zvážit eh, tyto návrhy, eh, úvahy a eh, způsob, jak mohou být začleněny, co by například pozměňovací návrhy do nové právní úpravy. Tedy já bych tady pouze se zmínil o dvou aspektech, o nichž se sám domnívám, že jsou zásadní. Mnoho těch návrhů inspektora osobních údajů se týká ochrany osobních údajů v rámci agentury, už agentura vlastně má. I když nejsou součástí um, právní úpravy NSI ani mandátu stávajícího, ani budoucího, ale v praxi jsou prováděny prostřednictvím například rozhodnutí eh, správní rady, jak provádět eh, nařízení o eh, Enise rovněž generální ředitel, personální pravidla, nábor, tam vlastně vše už v praxi funguje. My jsme se domnívali tedy, že opravdu by bylo prospěšnější, kdyby to tak zůstalo, protože to nařízení je tam k tomu, aby se zabývalo těmi záležitostmi na nejvyšší úrovni. Na druhé straně podrobné záležitosti, ty všechny podrobnosti týkající se samotné ochrany údajů, možná budou v lepších rukou u eh, výkonného ředitele ale možná by inspektor mohl rovněž správní radě to vyjasnit, že má tu úlohu dohlížitele a je odpovědná za provádění všech pravidel v oblasti ochrany osobních údajů. A nyní ten návrh týkající se ostatních aspektů nařízení o ENISE, hlavně těch úkolů, Přístup komise spočívá v tom, že se snažíme agentuře nabídnout co největší flexibilitu, čili eh, dávat jí úkoly, které budou mít dlouhou životnost, které nebudou pouze odvislé od toho, co se zrovna děje, ale které budou relevantní i například za čtyři roky, zejména v tom prostředí, kdy se otázky bezpečnosti a sítí eh, den ze dne mění. Ale samozřejmě tady už je na parlamentu, pokud by tam chtěli něco změnit v tom návrhu komise. Děkuji. Děkuji. Pane Butarali, chcete k tomu ještě něco doplnit? Oh, uh, Já jsem velice vděčný za uh, toto poslední kolo komentářů. Pouze bych dodal, že cíl být žádostivý a zároveň flexibilní není ve střetu s potřebou zavedení větší jasnosti, větší přehlednosti, alespoň v těch klíčových záležitostech. Všichni si přejeme, aby Enisa byla lépe s to komisi pomáhat, zlepšovat spolupráci, být po ruce členským státům a výzva spočívá v tom, abychom tam zavedli globálnější přístup z hlediska bezpečnosti nejlepších eh, možných technologií dostupných a boje s Eh, počítačovou trestnou činností. To by měl být ten nadřazený přístup, který vidíme, že někdy bohužel se tam jedná způsobem roztříštěným ze strany některých členských států. A právě vy jste nejlépe, máte ten, ten nejlepší možnost to nějakým způsobem sladit, tak aby řešení bylo v zájmu všech. Charles Chichester. Chairman, thank you um, for Děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Já bych pouze chtěl poděkovat komisi za připomínky. Ano, je dobré, že si můžeme připomenout, že v kontextu um, toho, to, co zde přenesl pan Butarelli, už zaznívá poté, co už komise přišla se svým návrhem, takže to nám um, pomáhá v tom, abychom si vše uvedli eh, na správnou míru. Všichni vlastně se pohybujeme stejným směrem, všichni chceme poskytnout této agentuře správný rámec, eh, funkční rámec, všichni si přejeme určitě precizné vymezení úkolů a eh, jasnost a pro mě jako pro zpravodaje byl váš příspěvek velice užitečný. Dobře, děkuji. Nemusím se asi opakovat. Děkuji vám všem, děkuji panu Butarelli a také kolegům za všechny otázky a připomínky. Je to ještě určitý proces, který bude nějakou dobu trvat. 26. března budeme mít miniplenár, eh, minislyšení, potom budeme mít eh, studii, takže eh, se s vámi sejdeme ještě několikrát. Bylo velice užitečné, že jsme dnes o tom mohli podrobněji promluvit. Děkuji vám a můžu tento bod na pořadu jednání uzavřít. dnes pracujeme opravdu efektivně z časového hlediska a proto se můžeme pustit do dalšího bodu. Jsou to v podstatě dva body, které jsou na pořadu jednání odděleny, ale vlastně obsahově souvisí. Jde o sedmý výzkumný program a nejprve tady máme hosta, durchwühlen. Ist Müll und alles dabei. Ähm, ich darf Herrn Rolf Annaberg. Srdečně tady vítám pana Rolfa Anerberga, předsedu eh, skupiny odborníků pro průběžné hodnocení sedmého rámcového programu. To jsou ti, kteří nám pomáhají v tom, co bychom mohli vylepšit, co bylo dobré, co je možné ještě kvalitněji provádět. Srdečně vás vítám a samozřejmě dám, vám dám prostor na to, abyste mohli, mohl zmínit vaše prozativní hodnocení eh, této situace. Máte slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Jedná se zde o průběžné hodnocení sedmého rámcového programu. A dnes odpoledne se pokusím vám vysvětlit kontext a organizaci hodnocení, naše klíčová zjištění a také budu mít několik slov, a pokud je o doporučení a výhled do budoucna. Nejdříve několik slov o kontextu. V rozhodnutí o sedmém rámcovém programu bylo stanoveno, že je potřeba provést průběžné hodnocení, a to ne později než v roce 2010. Zároveň v rozhodnutí bylo stanoveno, eh, že a budou eh, provedena hodnocení eh, v některých oblastech, jako je například pokud je o aktivity Evropské rady pro výzkum a hodnocení rizika. Toto hodnocení eh, mělo provést deset nezávislých expertů, externích expertů. My jsme nezávislí. Od března do října proběhlo sedm schůzí a zpráva byla zaslána komisi 12.11. minulý rok. Já nebudu a eh, představovat eh, všechny životopisy všech členů skupiny, ale chtěl bych říci, že se jedná o um, lidi, kteří jsou z různých pozadí, nenabývají se medicínou, politickými vědami a, um, a tak dále. A uh, mají tedy uh, různé pozadí a máme zde také některé zastupitele průmyslu, ať už z velkých společností eh, nebo z malých a středních podniků. Máme zde jednoho z malých a středních podniků. Pokud se podíváme na mandát, a mandát eh, byl stanoven třemi otázkami. Tedy první otázka, bylo dosaženo obecných cílů, eh, dále jak je možné zlepšit dopad programu eh, na eh, Evropský výzkumný prostor, dále role sedmého rámcového programu v celosvětovém kontextu a čtvrtá velice zajímavá otázka, s ohledem na to, že sedmý rámcový program zaváděl celou řadu nových nástrojů, je, eh, jsou tato opatření efektivní. Další otázka se týká toho, jak je, eh, jak je možné řešit eh, výzvy, dále zjednodušování a zároveň jsme měli předložit své hodnocení, své hodnocení toho hodnocení šestého rámcového programu. Já se domnívám, že pro skupinu i pro mě eh, toto široká, tato široká definice byla výhodou, protože když máte příliš úzký mandát, je nebezpečí, že celou řadu věcí minete. Náš mandát byl definován tady velice široce. My se domníváme, že v naší zprávě je pokryto v podstatě všechno podstatně. Nyní eh, eh, sedmý rámcový program je pouze v polovině období, takže je těžké říci, eh, jaký dopad eh, na výzkum bude mít v Evropě. Nicméně je celá řada důkazů, které je možné použít. Chtěl bych říci, že údaje a informace, které jsme měli k dispozici, byly mnohem lepší, než když probíhalo hodnocení šestého rámcového programu probíhá monitorování výroční zprávy. A my jsme zároveň měli k dispozici eh, samohodnocení některých oddělení. A ptali jsme se některých oddělení komise, jaké mají zkušenosti s prováděním programu. A já musím říci, že jsem byl příjemně překvapen eh, kvalitou odpovědí a tím, že oddělení komise eh, odpovídání naše otázku bralo velice vážně. Dále celou řadu studií provedly členské státy, ale také někteří nezávislí experti. Provedli jsme celou řadu interview e, s výzkumníky, e, s lidmi z nejrůznějších organizací, které jsou zapojeny do výzkumu a tak dále. A zároveň e, jsme provedli v létě konzultaci na internetu, získali jsme více než 500 odpovědí a zároveň jsme byli v kontaktu s národními kontaktními místmi v Evropské unii, a která se zapojují do výzkumu. A to představuje několik set lidí. Podívejme se na výsledky. Za prvé, naším hlavním poselstvím, a to je podle mého názoru velice důležité, je, že sedmý rámcový program funguje a je jasné, že významně přispívá k evropské vědě a k rozvoji evropského výzkumného prostoru. O tom není žádných pochyb. A tento program funguje. Ale existují zde některé problémy v některých oblastech eh, provádění tohoto programu. Ale v každém případě je potřeba být pozitivní a hovořit o tom, co je dobré na tomto programu. Nyní podívejme se na ty silné stránky programu. Za prvé je to velký program, má silný dopad a má jasnou evropskou přidanou hodnotu. Především pokud se podíváte na největší část sedmého rámcového programu, což je spolupráce. A to je, eh, tento program umožňuje přeshraniční spolupráci, eh, skutečně rozsáhlou eh, přeshraniční spolupráci a má zde velký dopad. Dále, někdy byla vědecká kvalita sedmého rámcového programu spochybňována, nicméně my se domníváme, že je tomu naopak. Bylo dosaženo z špickových výsledků, v této oblasti jsme provedli výzkum a většina výsledků má vynikající kvalitu. Dále mobilita je zásadní věc proto, aby se zvýšila kvalita výzkumu. Zjistili jsme, že ehm, akce Marie Curie ehm, výrazně přispívají k mobilitě a školení výzkumníků. Zároveň jsme zjistili, že ehm, e, program má pozitivní dopad na e, výzkumné infrastruktury. Zároveň e, RSS, RSFF je vnímáno jako efektivní. Existuje Existují důkazy, že existuje pozitivní dopad na inovativní kapacitu průmyslu v členských státech. Průmysl dostává hodně peněz. Nyní eh, zde vidíte některé oblasti, kde se domníváme, že existuje potenciál pro zlepšení. Za prvé, administrativní zátěž, k tomu se ještě později vrátím. Pro celou řadu výzkumníků a malých a středních podniků a jsou postupy příliš komplikované, postupy, aby získali financování z tohoto programu, ačkoliv došlo už ke zlepšením. Za druhé, výzkum je rizikový um, obchod. E, je zde obrovský objem rizika a někdy dochází k selhání, takže se domníváme, že je třeba, abychom eh, změnili tu rovnováhu mezi rizikem a vírou a důvěrou, protože důvěra je zásadní pro výzkum. Máme zde některé příklady něčeho takového. Eh, domníváme se, že je třeba eh, být tolerantnější. Máme zde eh, to přijatelné riziko chybovosti. Eh, dále, pokud jde o zapojení žen, eh, situace se zlepšila, ale jsme stále ještě daleko toho 40% cíle. Pokud se podíváme na průmysl, je vidět, že účast se snižuje v šestém i sedmém rámcovém programu, ale nejsme si tak úplně jistí, protože statistiky pokud jde například o e, společné iniciativy, nejsou příliš e, spolehlivé nebo nejsou dostupné. Takže nemůžeme říci, že by bylo úplně e, jisté, jaká je tendence, pokud jde o zapojení a průmyslu. Pokud jde o malé a střední podniky, ještě jsme nedosáhli 50, 15% cíle, ale jsme mu blízko. Dále zde jsou některé obavy, o kterých se hovoří. Za prvé je potřeba efektivněji koordinovat výzkum mezi členskými státy a Evropskou unii. Důvodem proto je, že ačkoliv rámcový program je obrovský, mnoho peněz se investuje v členských státech. Máme nový nástroj společné technologické iniciativy, které se rozvíjí, ale existují zde některé stížnosti, že tyto iniciativy jsou komplikované a že je problematické, aby se do nich, aby do nich vstoupily nové subjekty. Dále nemáme dostatek důkazů, pokud je o článek 185. Zároveň společné programování je také teprve na začátku, takže je těžké Ehm, činit nějaké závěry. Zároveň je zde jedna věc, která nás znepokojuje a to, že v celé řadě oblastí sedmého rámcového programu je úspěšnost nízká. Další problém existuje pro 12 ehm, novějších členských států a to, že jejich úspěšnost je nižší než eh, v těch eh, starších 15 členských státech EU. A Některé starší členské státy mají také nízkou úspěšnost. O tomto problému hovoříme. Dále, dalším problémem je období, než získáte grant, od, to období eh, od té doby, kdy pošlete žádost, než získáte peníze. A víme, že zde existují obrovské rozdíly a víme, že je zde potřeba věnovat tomuto problému další pozornost. A pokud je o budoucnost, domníváme se, že pro zbytek sedmého rámcového programu i osmého rámcového programu bychom se měli soustředit na hlavní výzvy. Víme, že se jedná o klimatické změny, konkurenceschopnost, ehm, energetické dodávky a stárnoucí populace. Dále je důležité mít lepší rovnováhu mezi výzkumem a inovacemi. A zároveň eh, ten třetí vrchol eh, znalostního trojuhelníku vzdělávání musí být lépe integrováno do politiku výzkumu. pokud eh, chceme lepší koordinaci eh, výzkumné politiky, potřebujeme nový přístup. A myslím si, že se musíme také znovu podívat na tu mezinárodní dimenzi rámcového programu a zlepšit také propojení mezi ehm, univerzitami a dalšími subjekty. Zde máme deset doporučení nebo deset hlavních doporučení. Pokud si přečtete zprávu, uvidíte, že v ní je celá řada dalších doporučení, ale zde je těch deset nejdůležitějších. Za prvé, pokud chceme dosáhnout cílů Evropského výzkumného prostoru a inovační unie, Potom musíme překonat fragmentaci v oblasti výzkumu. Musíme se soustředit na eh, pouze několik eh, témat, a to na ty hlavní výzvy, které jsem eh, zmínil, kde je potřeba, aby zde existovala ta kritická míra, tedy aby zde byl velký objem. Dále musíme rozvinout vysoce kvalitní infrastrukturu. V této oblasti bylo už hodně věcí uděláno v posledních letech. A takzvaná cestovní mapa v této oblasti eh, je důležitá a zároveň se domnívám, že je potřeba posílit eh, tuto věc eh, ve zbytku sedmého rámcového programu. Pokud jde o úroveň financování, domníváme se, že existují důkazy o tom, že jsou peníze vydávány správným způsobem. Jak víte, tento, v tomto programu se vydává více peněz ke konci spíše než na začátku a my se domníváme, že bychom měli udržovat úroveň financování, kterou má mít program, kterou bude mít program ke konci, že bychom tuto úroveň měli udržet pro další rámcový program. Dále je potřeba mít jasnou inovační strategii. A nyní se dostáváme ke zjednodušování. Když se každého zeptáte, co je nejlepší, největší problém sedmého rámcového programu. Všichni řeknou na to, že je třeba zjednodušovat, zjednodušovat, zjednodušovat. Eh, jedná se o politický problém. A problém týkající se zjednodušování nemůžeme vyřešit jenom technicky. A zde je potřeba politického rozhodnutí. A co my navrhujeme, aby pro eh, sedmý námcový program byly implementována všechna zjednodušující opatření, která už byla předložena a pro osmý rámcový program bychom měli využít přeskumu finančního nařízení. Dále se domníváme, pokud jde o rovnováhu mezi přístupem z hora a přístupem z dola, domníváme se, že by se to eh, mělo změnit. Nyní zde není, není dostatečná rezerva, to představuje problém pro výzkumníky i malé a střední podniky a my se domníváme, pokud by zde bylo, byla větší flexibilita, bylo by to jednodušší. A v rámci sedmého rámcového programu bylo zavedeno, byla zavedena celá řada nových nástrojů. A víte, že je často jednodušší přicházet s novými věcmi, než se zbavovat starých věcí. My se domníváme, že bychom mohli zavést moratorium na nové nástroje než do té doby, než ty nástroje, které máme, začnou řádně fungovat a budou zhodnoceny. Další problém je zapojení žen. Cílem je 40%, ale je velice těžké dosáhnout tohoto cíle protože eh, poměr žen a mezi výzkumníky je asi 30 eh, Je možné dělat to, co dělá komise, například v případě eh, panelu, ale v každém případě je třeba tuto věc brát vážně. A pokud jde o ty méně zastoupené členské státy v sedmém rámcovém programu, Eh, domníváme se, že by možná bylo dobré nějak spolupracovat eh, se strukturálními problé- eh, programy, strukturálními fondy, aby se tato věc vyřešila. Dalším aspektem je mezinárodní spolupráce, která je hodně roztříštěná. Domníváme se, že je potřeba v této oblasti uh, mít novou strategii a také se domníváme, že by mezinárodní spolupráce měla být zapojena do všech aspektů programu. A nyní na závěr eh, několik připomínek k osmému rámcovému programu. Vím, že o tom se nyní eh, nehovoří mezi vámi, ale budete o tom hovořit zanedlouho. Máme tedy některé návrhy týkající se tohoto programu. Domníváme se, že cíle osmého rámcového programu by měly být zapojit více průmysl a lépe propojit výzkum a inovace. Zároveň se domníváme, že osmý rámcový program by se měl více soustředit na ty hlavní výzvy. Zároveň by mělo dojít ke strategickému přeorientování a mezinárodní spolupráce. Dále propojení mezi výzkumem a inovacemi na straně jedné a školením a vzděláváním na straně druhé musí být a posíleno. Zároveň je potřeba lepší koordinace mezi členskými státy a evropskou úrovní. Výzkumná agenda by měla být strukturována podle Eh, špičkovosti, podle konkurenceschopnosti eh, sem eh, spadá například, sem spadají například společné iniciativy. A třetím aspektem by byly společenské cíle nebo sociální cíle. Takže to bylo několik slov na úvod. Já se těším na vaše otázky. Ja, meine Damen und Herren, das waren die Dámy a pánové, to byly první informace. Mám tady teď celou řadu zájemců o diskuzi a začal bych panem Ody. Děkuji, pane předsedo. Má první slova jsou slova chvály. Děkuji vám a chtěl bych, abyste to vyřídil i ostatním odborníkům. Náš výbor vám děkuje, protože toto je opravdu velice důležitý dokument, který nám umožní vyřešit Eh, tuto věc, mít zprávu z vlastní iniciativy, to znamená váš dokument a potom samozřejmě také eh, komunikace nebo dokument komise. Eh, děkujeme vám. Máme dojem, že se velice zaměřujete na sedmý program což je samozřejmě pochopitelné, ale netýká se to vlastně celého, vědec, eh, celého vědeckého odvětví eh, v Evropě, v členských státech, ale z velké části výzkum také probíhá v členských státech. A já nechci říkat, eh, nechci zacházet až tak daleko, že bych řekl, že je zde letadlo bez pilota, ale koordinace mezi členskými státy a Evropskou unii tady není dostatečná, nemáme tady k tomu hodnocení. Když se podíváme Eh, na ten dopis, tak eh, na to jste neodpovídal, což je logické, protože to po vás nikdo nechtěl, ale mě by zajímalo, jak to vidíte. Pokud je o zjednodušení, tak vám děkuji, protože tady o to usilujeme od absolutoria v roce 2007 eh, mezi komisí, naším výborem a tady děkuji paní Karvalo, protože ona opravdu předložila skvělou zprávu vy jste tady hovořil eh, o tom sedmém programu, ale i pokud jde o ten šestý, tak tam bylo mnoho reklamací, pokud jde o nadmíru administrativních procesů a pokud jde o budoucnost, tak já bych chtěl opravdu velice apelovat na to, abychom vyřešili i tu minulost, abychom do budoucna neopakovali stejné chyby. Takže vám děkuji a eh, potom by mě zajímalo, pokud vy jste se nezmínil o sdílení rizika, o mechanismu sdílení rizika a já nevím, jestli k tomu bude nějaká prezentace, k tomuto hodnocení mechanismu sdíleného rizika. Děkuji. Dále má slovo paní Hercog. Nebo, nebo někdo jiný? <laughs> no, I was not sure that I... Ne, ne, já jsem si jenom nebyla jistá, že už mám tu čest hovořit takhle brzy. Představoval jsem si dlouhý seznam řečníků. No, děkuji panu Anebergovi za jeho přednášku. Já mám pár otázek, některé z nich jsou podobné, jaké kladl pan Ody. Je opravdu velice důležité provést toto vyhodnocení FP7, ale zajímalo by mě taková prohloubená analýza, například eh, nízká úspěšnost některých eh, oblastí. Co jsou ty některé oblasti, co je nízká úspěšnost, jsou to spíše nové oblasti pro tu sedmičku, anebo se v některých tradičních přestalo dařit. Nebo nízká úspěšnost eh, v té dvanáctce ve srovnání s tou novou patnáctkou, nevím, nebo naopak naopak v té nové 12 ve srovnání se starou 15. Já si nejsem jistá, ale nevím, zda tam vlastně nikdo nebyl v té pracovní skupině z té EU 12. Je to tak správně, anebo tam přece jen byli kolegové i ve skupině expertů? Já jsem si jistá, že musíme vyhodnotit i ty nové podoby, to se taky musí. Zabývali jste se analýzou například ty e, společné iniciativy. My jsme ty joint undertakings sami jakoby iniciovali a nevíme, zda stojí za to e, uspěli nebo přece jenom nikoli a musíme zkusit najít něco nového, jak to vypadá. No a poslední otázka. To už pan Udy řekl, že musíme nalézt správnou rovnováhu mezi tím, co dělají členské státy a co dělá celá Evropská unie a vše musí být eh, poměřováno více v kontextu, protože Evropská unie má určitou úlohu nikoli pouze v rámci toho sedmého rámcového plánu, ale rovněž jako koordinátor výzkumných aktivit členských států. Takže už předem děkuji za odpovědi a rovněž děkuji, že jste mezi nás zavítal. Eh, děkuji panu Udimu. Ještě tady chci na to upozornit eh, s tím rizikem asi ani rizika. Tam sekretariát, to už tady paní Mann něco o tom říkala před pár týdny. Ještě pán Rubiš. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za prezentaci. Je vždy velice důležité, abychom si tady vyslechli názory externích uh, subjektů o tom, jak programy probíhají. Myslím si, že sedmý program byl opravdu velkým pokrokem a já pracuji eh, také ve výboru pro rozpočet a navýšení prostředků oproti tomu šestému programu bylo podle mě velice důležité. Jak byste viděl navýšení prostředků také pro ten osmý program? Můžeme hovořit o 100% eh, a potom získat 70%, nebo vidíte nějakou možnost toho, že bychom využili vlastní že by se využili vlastní prostředky, například eh, výsledky z obchodování s eh, emisemi, eh, pokud je o oxid uhličitý, protože to vlastně by také mohlo přispět k odhadnutí žádoucích cílů v této oblasti. A potom by mě zajímala, zajímal vývoj Eh, Evropského eh, institutu pro technologie v rámci programu a také v souvislosti s programem CIP. Myslíte si, že by bylo smysluplné mít tady eh, nějaký program pro konkurenceschopnosti, pokud jde o vědecké výsledky, tedy program, který by se zabýval tím, že by výsledky z výzkumu byly uplatňovány v praxi, tedy by šlo o to, aby se tady vzájemně předávaly poznatky. Děkuji. Děkuji, paní Madurel. Muchas gracias, presidente. No, yo también quiero empezar agradeciéndole. Děkuji. Já bych rovněž ráda začala velikými díky směrem k panu Annenbergovi za to, že mezi nás přišel a rovněž za tuto zprávu odborníků. Je to střednědobé hodnocení sedmého rámcového programu. No a ano, je pravda, že už se musíme začít zabývat tím osmým rámcovým programem a to ještě vlastně nebudeme přesně vědět, jak ten sedmý dopadl. Mě by zajímalo, zda byste mohl se podrobněji vyjádřit k určitým záležitostem a cílům, na něž my už myslíme. Totiž, jak to máme vidět v kontextu minulosti? První otázka. Eh, sedmý rámcový program se měl snažit stimulovat soukromé investice do výzkumu a vývoje. A zdá se, že soukromé firmy se opravdu více zasazovali o výzkum a vývoj ve srovnání s dřívějšími rámcovými programy. Můžete nám říci, jak tyto nástroje eh, prověřila praxe a zda tedy uspěli v rámci toho sedmého programu? Zmínil jste se, že se ozývaly stížnosti například na to, že malé střední firmy ještě nedosáhly těch 15%, tam bych se ráda rovněž dozvěděla více. A další věc, například stipendia Marie Curie, které mají podpořit mobilitu, ale já bych se ráda konkrétně dozvěděla, do jaké míry jste dosáhli těch cílů to totiž, aby Evropa byla atraktivní destinací rovněž pro vědce z jiných zemí. Další otázka. Tady bych ráda podpořila pana Ody a jeho slova. Totiž jak máme hodnotit koordinaci politik, výzkumných politik na regionální úrovni, úrovni členských států a komunitární úrovni, jak obsahově, tak z hlediska financování, protože k nám se dostaly informace, jež poukazují na to, že určité finanční prostředky, které Evropská unie je schopna mm, věnovat na tyto cíle, nakonec nejsou tvůrčím způsobem využívány eh, v zemích Mohl byste rovněž přispět nějakým hodnocením v otázce koordinace s jinými komunitárními programy? Mohl byste nám například říct, zda se opravdu podařilo dosáhnout eh, toho, že podpoříme eh, tu multidisciplinárnost v našich programech? Děkuji. Tady Angelis. Pan Angelis. Eh, grazie, mm, presidente. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také za eh, ty příspěv, za to, co tady říkal pan Haneberg. To je velice zajímavé, protože samozřejmě výzkum je důležitý, je stále nutné do něj investovat a především podporovat také mladé vědce. A proto mám tady první otázku. Jak můžeme zajistit, aby počet eh, mladých vědců rostl? Jak k tomu můžeme přispět existujícími nástroji? Potom další otázka, která mi obzvláště leží na srdci. Jde o vztah eh, mezi malými a středními podniky a výzkumnými programy. Říkám to mimo jiné také z toho důvodu, že jsem tady udělal své vlastní zkušenosti a pro malé a střední podniky je velice často problematické dostat se k finančním prostředkům a dostat se vlastně eh, k výsledkům výzkumu. A potom bych chtěl zmínit ještě další věc. Už tady bylo něco řečeno ke zjednodušování malé a střední podniky právě kvůli tomu, že jsou malé, velmi, nejsou, velmi často nejsou schopni tyto programy optimálně využít. A proto je velice důležité, abychom eh, ještě zvážili celý ten finanční systém. Účetní postupy jsou velmi často velice složité a pak je ještě jedna další věc, kterou bychom možná měli zvážit, abychom podpořili malé a střední podniky. Jde o to snížit náklady na plánování, náklady, které zatěžují malé a střední podniky. To tedy ke zjednodušování a potom ještě jedna poslední věc. Sedmý rámcový program v oblasti výzkumu je rozdroben na nejrůznější části, také v komisi to řeší nejrůznější generální ředitelství a právě touto rozdrobeností je to velice složité. A hovořilo se tady o tom, že by měly být jednotná pravidla, jednotné postupy. A proto si nemyslím, nebo pardon, naopak, myslím si, že je velice důležité mít tady nějaké spojení, nějaký výbor, který by se postaral o lepší komunikaci, tak, aby tento sedmý eh, program mohl být lépe uplatňován. Tedy měla by být lepší komunikace mezi různými generálními ředitelstvími, která jsou za to zodpovědná. Pan Kalas? Děkuji, pane předsedo. I já bych začal poděkováním panu Anabergovi, že se mezi nás dostavil. Mám pár krátkých otázek. Já sice před sebou nemám ty číselné údaje, ale než se začneme zabývat politikou a vyhodnocením toho sedmého rámcového programu, tak bych si rád udělal celkový obraz napojení unijního, vědního a výzkumného programu na mezinárodní programy nebo v mezinárodním kontextu. A myslím si, že tady Evropa nedopadá až tak skvěle. E, za chvilku budeme o tom hovořit na základě zprávy pana Ody. E, říkám to, protože mezi dnešním dnem a rokem 2020 budeme provádět Lisabonskou strategii, ale nikdo nám vlastně doposud neřekl, jak se svět dívá na výzkum v Evropské unii. Nebo jak to vypadá z hlediska ať už financí, ať už dosažených výsledků. Evropě ve srovnání se zbytkem světa. Takže, pane předsedo, máme tady slyšení týkající se role nebo pozice Evropy v kontextu celosvětového, celosvětového výzkumu, vývoje, konkurence, a rovněž z pohledu Evropy 2020 nebo dokonce roku 2025. A pan Anaberg hovoří o tom, kolik se má správně utratit, zároveň se zmínil o problémech, tam už paní Carvalho se zamýšlela nad tím, jak zjednodušit ty postupy, ale já jsem se nedávno zeptal komise na, takovou, na tuto věc a odpověď zněla, že Některé projekty, jež byly financovány, měly chybovost až 4 v tom, jak byly financovány. a hovoříme o 50 miliardech, takže 4% to jsou z toho 2 miliardy eur. Nevím, proč si myslíte, že ty peníze jsou utráceny správně, když slyšíme takové věci, pan Carvalho. Thank you very much, President. Paní Carvalho, děkuji. Pane předsedo, chci poděkovat za velice zajímavou prezentaci. Mám tady otázku týkající se zjednodušování. A poté ještě na strukturu FP7. V otázce zjednodušování, to jste sám řekl, máme tady takové skupinky opatření. Jedna, tam může být provedena bez změny finančního rámce, finančního nařízení. A v té skupině už komise implementovala a nedávno i oznámila, že jsou tři taková zjednodušující opatření, ale ještě víme, že existují i jiná, která by se dala provést bez změny finančního nařízení. Takže můj návrh k zprávě pana Ody, a myslím, že on souhlasí s ní, že bychom měli využít toho střednědového hodnocení, abychom se chopili všech zjednodušujících opatření, eh, které nepotřebují změnu finančního nařízení. Abychom tedy provedli všechny. Zajímal by mě váš názor. Myslím si, že asi s tím souhlasit budete, ale jenom abyste nám to eh, ještě potvrdil. Struktura sedmého finančního rámce. Tady si myslím, že stále ještě máme trochu času i určitou rozpočtovou částku na to, abychom změnili to, kde se nedaří. Samozřejmě, že jsou tam i záležitosti, které se daří velice a těch bychom opravdu se neměli dotýkat jenom tak, ale to, co se dá zlepšit, to by se snad zlepšovat mělo. Tady bych se chtěla zeptat na váš názor u třech velice takových jasných věcí. Rovnováha mezi výzvou a výzkumem se zdola nahoru. Máme samozřejmě Evropskou výzkumnou radu, ale u těch programů spolupráce jak se díváte na to, že bychom měli takový program, takový eh, harmonogram o těch budoucnostních technologiích, že bychom to přenesli z ICT, kde už to existuje, i do jiných oblastí. Zda by to dalo prostor novým nápadům, vznikajícím nápadům, aby se do toho rovněž společnosti mohly zapojit. Druhá otázka. Při těch konzultacích o zjednodušování jsem si vyslechla mnoho stížností ze strany malých eh, středních podniků. Ehm, jednak týkajících se samotného zjednodušení a jednak designu celého programu. Totiž ty programy, tvrdí oni, prospívají tomu výzkumnému institutu, který se tím výzkumem pro ten malý střední podnik zabývá. Jim tedy. A oni si myslí, že by stálo za to, aby vznikl nový design v rámci právě ještě té sedmičky. A poslední připomínka. Abychom se um, aby se nám povedlo dostat více výsledků přímo na trh. Měli jsme takový eh, program týkající se určitého objemu, kde jakmile byl určitý projekt úspěšný, tak si mohl tento subjekt ucházet o další finanční prostředky k valorizaci, k zhodnocení. Ono to není totiž jednoduché. Co si o tom myslíte? Ehm, nestálo by za to zavádět nebo podporovat eh, takové harmonogramy, programy, které zhodnotí, které provedou takovou určitou valorizaci těch výzkumných eh, programů, těch skvělých výsledků, kterých je dosahováno v té oblasti. Děkuji. Gutierrez Cortines. Paní Gutierrez Cortines, prosím. Yo he seguido muy de cerca esta evaluación, la he leído muchas veces. Děkuji, pozorně jsem to sledovala a také jsem četla, co je v hodnocení. Myslím si, že je to skvělé, ale chci k tomu položit několik otázek. Tedy potřebuji některé další informace k věcem, které jste zmínil. Hovořil jste o finančních nástrojech, požadoval jste moratorium pro nové nástroje pokud ty staré nepřinášejí dostatečné výsledky. A mě by zajímalo, jaké ty výsledky vlastně jsou nebo v čem spočívají. Měli byste se tím zabývat a podstoupit třeba i určité riziko. Já souhlasím s tím, že ty nástroje by samozřejmě měly být nejprve využívány, protože komise neustále velikou rychlostí vytváří nové nástroje a vlastně není ani nikde dáno nebo popsáno, co se rozumí pod pojmem inovace. Pak je tady také otázka, jak souvisí výzkum a inovace. Velká část výzkumu je financována státem a 70 podniků je veřejných, takže vlastně se to financuje i z inovací. A ty velké podniky vlastní stát a stát se nestará o inovace. Ten maximálně něco financuje, ale sám ty inovace nijak nepodporuje. Například vlády nebo státní zprávy, eh, ty nenakupují inovace nebo nepodporují je. A mě by zajímalo, jaká je tady role eh, veřejné sféry a také soukromého odvětví. A potom otázka účasti členských států, že některé členské státy se toho účastní hodně, jiné ne. A mě by zajímala jedna věc. To v celé samozřejmě velice závisí na financování a tady bychom se měli držet excelentnosti nebo špičkovosti, jakožto měřítka. Podle toho by se mělo rozhodovat a podle toho by jednotlivé země měly dostávat příspěvky podle, podle jejich výsledků. Pokud to rozdělíme, na země, které tedy poskytují finanční prostředky nebo eh, jak se to kde přiděluje. Pokud to podle toho budeme rozčlenovat, tak se to nepodaří, nebude to úspěšné. Podle mého názoru bychom se tady měli zaměřovat na špičkovou kvalitu a podle toho rozdělovat prostředky nebo podle toho provádět tu klasifikaci. Eh, dále jsou země, kde správní programy, eh, správní postupy pro rámcový eh, vědecký program nefungují. Například ve Španělsku tam jsou, není možné se účastnit na výběrových řízeních soukromého odvětví. A tedy soukromé odvětví se na tom nemůže účastnit, takže jak pod nich můžeme chtít, aby investovali, když se nemohou takových věcí účastnit? Nadace se také nemohou účastnit. To tedy znamená, že je mnoho finančních prostředků, které nemohou být uvolněny. A nevím, jestli to tak funguje i v ostatních členských zeměch. To by z mé strany bylo vše. Kolegyně Thompson. Uh, thank you very much. Mnohokrát děkuji. Děkuji za detailní prezentaci. Myslím, že jste se soustředil přesně na ta důležitá témata a jsem velice ráda, že jste dospěl k závěru, že evropská přidaná hodnota rámcového programu je eh, vysoká, protože potřebujeme evropskou přidanou hodnotu v rámcovém programu pro výzkum. Také jsem velice ráda, že jste hovořil o výzkumu na národní úrovni, o mobilitě a tak dále. A hovořil jste také o možnosti zlepšení a tam mi něco chybělo. My jsme hodně hovořili o administrativní zátěži, ale nikoli o administrativních omezeních, pokud jde o výzkum. Když hovoříme zde eh, v parlamentu o průmyslu, Eh, myslím, že doufám, že když říkáte eh, průmysl, znamená to nikoli zpracovatelský průmysl, ale eh, hospodářství, také služby, protože 70 ekonomiky v Evropské unii představují služby. A to mi trochu chybí a v, ve vaší prezentaci. Zde je potřeba, aby zde existovala interdisciplinarita. A výzkumníci si my stěžují, že chtějí pracovat například na nanotechnologiích v Evropě a zavolají eh, do eh, kodaňské business school, aby získali potřebné informace. Já si myslím, že to, co jste řekl o velkých výzvách, To, co jste řekl o velkých výzvách, eh, je podle mě eh, něco, co eh, je možné zahrnout do interdisciplinarity, nebo co by mohl, s čím bychom mohli nakládat v rámci interdisciplinarity. Je nutné nalézt nové technologie, jak zlepšovat, jak snižovat spotřebu energie, ale zároveň musíme informovat spotřebitele, jak to dělat. Já se domnívám, že je potřeba, abychom se zbavili té stále struktury rámcového programu. Potřebujeme novou strukturu. A zároveň eh, jste řekl, že potřebujeme implementační program. Já si myslím, že často není eh, potřeba eh, možná výzkum, ale spíše přenos znalostí. A tento přenos znalostí by měl být součástí inovační strategie. Mnohokrát děkuji. Milí kolegové, máme tady drobný problém. Máme ještě čtyři žadatele o slovo a ještě samozřejmě právem, ještě by pan Anneberg rád odpověděl, alespoň na první kolo. Dalo by se i tak eh, se jedná o stejný bod pořadu jednání, vyřídit zároveň Eh, myslím, že bude stál za, stát za to, aby pan Anneberg tedy odpověděl a potom budeme pokračovat, eh, pokud tedy souhlasíte. Prosím. Výborně. Bylo tady mnoho otázek, ale já se budu snažit. Od pana zpravodaje, ty byly jako první. Od pana Odyho. První, ta se týkala vztahu toho mezi tím, co dělají členské státy a co dělá Evropská unie. To je samozřejmě nesmírně významná věc. Tak, jak jste správně poznamenal, my jsme to v našem mandátu neměli, že bychom se měli zabývat veškerým evropským výzkumem. Ale čeho jsme si všimli? Totiž Evropa, evropský výzkum, inovativnost, pokud se chtějí vypořádat se svými úkoly, tak musíme zlepšit spolupráci mezi členskými státy a mezi tou celoevropskou komunitární úrovní je. Na slunce jasné, že podíváme-li se na peněžní prostředky a slyšíme tady různé definice, různá čísla, ale mezi eh, FP7 tedy přispívá mezi 5 a 15 procenty k celkému objemu financování vědy výzkumu v Evropě, což znamená, že členské státy sami z toho musí hradit 85 eh, až 95 Takže je zcela zřejmé, že musíme spolupracovat lépe, musíme najít opatření a procedury, které Eh, budou vhodné. Už něco takového existuje. Máme například Aeronet, pak NetPlus, to už je na větší škálu, a pak ještě eh, další program spolupráce 185 a pak společné sestavování programu. Tam se finanční prostředky členských států združují tak, aby se s nimi pak dalo něco dělat, něco velikého dalo by se pak eh, řešit nějakou velkou výzvu. Ano, to je zcela zásadní aspekt vyhodnocení. Pokud se chceme zabývat výzkumem, tak musíme hodnotit i spolupráci členských států ve vztahu k Unii i mezi sebou. A rovněž jsem zaznamenal, že i vy eh, se budete zabývat touto záležitostí ve své zprávě. Druhá věc, tam jste hovořil o tom zjednodušování. Tady samozřejmě se můžeme shodnout na tom, že jsme stejného názoru. Tady nemohu než potrhnout, že se jedná o politický problém, že to nemohou úředníci všechno vyřešit, tuto konkrétní záležitost. Pokud chcete provádět implementační pravidla v finančním nařízení, tak musíte mít určité prováděcí předpisy a podklady, jinak se to nedá financování eh, v rámci sdílení rizik. To bylo separátní hodnocení. My souhlasíme s hodnocením, které říká, že výsledky byly dobré a možná mezi jinými i z důvod finanční krize se z toho vlastně vyklubal úspěch. Paní Hercog, tady jsme hovořili o úspěšnosti, o míře úspěšnosti a otázce, na tuto věc. Tam to velice kolísá. Například první eh, kolo to, eh, to bylo pouze pětiprocentní úspěšnost, ale ta se pak zvyšovala rovněž mezi jednotlivými subjekty to kolísa a v některých částech, například programu spolupráce, například sociální vědy, humanitní vědy, životní prostředí. Problém s nízkou úspěšností je ten, že když si představíme celou tu práci, kterou musí vědec investovat do toho, aby podal žádost, a pak zjistí, že tam je pouze 10% úspěšnost, tak si řekne, že se nebude hlásit vůbec. Takže vlastně vytváříte takové demotivační prostředí. Lidé se nám pak nehlásí a je to začarované kolo. A, ta, a pak EU12. Ono to není černobílý obraz. Pan Tojno Vajnec, to je estonský profesor, ten je členem výboru a Estonsko je úplně jiné než zbytek E12. Ti jsou velice úspěšní. Pro ostatní je to problematická věc. My jsme se velice dlouho touto otázkou zabývali a závěr zřejmě je takový, že od že jelikož je FP7 o špičkovosti, o budování kapacit, tak musíme budovat lepší strukturu spolupráce právě se strukturálními fondy, abychom se s tím problémem nějak vypořádali. Společné iniciativy. To je nová forma spolupráce, kde vlastně průmysl nám říká, jak na to. Ještě s tím máme málo zkušeností a já osobně se domnívám, že to je velice zajímavá věc, protože se jedná o typ aktivit, kde východiskem je mínění průmyslového sektoru, jak oni si tu spolupráci představují, ale zatím ještě toho o tomto typu spolupráce mnoho nevíme. Dále jste se ve své otázce dotkla vztahu členských států a um, Evropského eh, Fondu pro rozvoj. O to jsem, myslím, už odpověděl pan Rubiš. Já, když jsem ještě pracoval v Evropské komisi, tak jsem vyjednával tu směrnici o obchodování emiscemi. Ale nikdy by mě nenapadlo, že by někdo mohl využít zisku z toho obchodování k ufinancování výzkumu. Na to tedy nemám nic, co bych dodal, je to zajímavá myšlenka, ale slyším to vlastně prvně. To objevné pro mě. Jinak eh, to CIP a EIT, to samozřejmě rovněž nebylo součástí toho hodnocení, ale po té, co jsme s tím hodnocením přišli, tak jsme najednou narazili na ten nápad společného strategického rámce, což je určitý způsob, jak združit všechny tyto snahy. A to si myslím, že by mělo být něco, co uvítáme a samozřejmě, že to zásadním měrou zjednoduší možnost zavádění nějaké efektivity v tom výzkumu, pokud bude vše pod stejným dešníkem. Ale samozřejmě tady mně nepřísluší toto komentovat, tady spíš záleží na tom, co si myslíte vy a co si myslí rada. Paní Madurel, ta se rovně ptala na soukromé investice tam je pár problémů. Za prvé, my vlastně přesně nevíme, kolik se při té spolupráci vlastně utratí finančních eh, prostředků. Nemáme k tomu spolehlivé eh, statistiky. A u toho sdílení rizik, tam, jelikož to se zdálo eh, spíše úspěšné a jako nástroj, alespoň z našeho pohledu, je, stojí tedy za to, aby se v něm pokračovalo malé střední podniky. Přesně jako jste řekla, blížíme se cíli, ale stále ještě jsou tam vážné problémy, protože pro takový malý střední podnik není jednoduché zvládnout tedy celou tu administrativu, byrokracii, když si má podat žádost v rámci toho rámcového programu. A ta stipendia Marie Curie, případně další nápady. Já jsem pro. My jsme v našem panelu byli pro iniciativy Marie Curie, ale samozřejmě zajímalo by nás, jak je úspěšná u těch, kteří z toho fondu ty peníze získali, jak to pak bude úspěšné, pokud se budou pak ucházet o peněžní prostředky z ERC, ale určitě je to na správné cestě. Rovněž jste se zmínila o otázce koordinace národních politik. O tom už jsem řekl a mohu to pouze zopakovat, že tady je to veliký problém. Pan Dian Gillis, ten hovořil o otázce, jak je možné pomoci mladým vědcům a výzkumníkům, aby uspěli. To je taková obecná věc. Samozřejmě, že tady hrává důležitou roli právě Marie Curie, jak pomáhá v té otázce pomoci mladým vědcům, tak i v otázce mobility. Rovněž obtíže malých středních podniků. V tom vzájemně spolu souhlasíme. A pak jste ještě pohovořil o tom roztříštění e, různých generálních ředitelství v otázce provádění to jsme nez, nezhodnocovali, ale využívání různých agentur ano a zjistili jsme, že po obtížném úvodní fázi nyní už ty agentury fungují dobře a domníváme se, že tam je potenciál zvýšení využívání agentur do budoucna. Pan Cukalas. Ten zde nadhodil otázku, evropského výzkumu v kontextu nebo ve srovnání s celosvětovým výzkumem. Jak dopadá Evropa? Tedy eh, Lisabonská strategie hovoří o 3% cíli a rovněž ten cíl je i eh, v Evropě 2020. Zatím jsme od tohoto cíle vzdálení, zatím jsme na úrovni asi 1,5%. Některé země, Švédsko a Finsko, Ti už jsou za tímto cílem, ti už jsou dále než u 3%, ale pokud bychom chtěli být konkurenceschopní například ve srovnání s USA nebo jinými zeměmi ve světě, které zvyšují investice do vědy výzkumu, tak musíme nejdříve dosáhnout toho 3% cíle. To je eh, zcela nezbytné chybovost, ta čtyřprocentní chybovost, o níž jste hovořil. Tady si nejsem jist, zda je to opravdu tak. Z mých informací vyplývá, že tam je ta chybovost nižší. Já se totiž snažím navíc argumentovat, že se musí změnit rovnováha mezi důvěrou a rizikem protože bohužel ono, pokud chcete eh, se zabývat vědou, tak vždy dochází k určitým finančním ztrátám. Prostě ne každý nápad je nosný. Lidé mohou mít nápad a on nakonec eh, nedopadne dobře. To je podstata toho, že se eh, vymýšlí něco nového. Něco se zkoumá, někdo má intelektuální zájem, je zcela angažovaný, ale není to byrokrat, není to někdo, kdo uvažuje stoprocentně eh, pragmaticky. Prostě musíte mu dát prostor, jinak se nic nového nevysmyslí. Pak ještě otázka paní Kavalo. Ta na samém začátku řekla, že všechna opatření eh, týkající se zjednodušení, která už jsou na stole, by měla být prováděna. My s tím stoprocentně souhlasíme. Pak otázka ERC, tady ani jste tak eh, o tom nehovořila, ale ty vaše nápady týkající spolupráce by do budoucna mohly být užitečné. Malé střední podniky. Tady je to samozřejmě problém, že je třeba určitých zkušeností, aby si někdo dokázal poradit s tou přihláškou, o ty finanční prostředky z toho finančního rámce, ale máme rovněž takový program Eurostars, kde se všichni mohou naučit, jak s tím nakládat. A ta komercializace a to, jak by to mělo být zaváděno lépe do praxe. Tady nemohu než souhlasit. Je to opravdu zásadní věc a musí se jí věnovat více pozornosti. Paní Gutierrez Cotinas ta hovořila o tom moratoriu. Co já pod tím přesně myslím? Totiž my už jsme v rámci FP7 zavedli mnoho nástrojů. Nejen komise, ale rada i parlament. Zde byli velice kreativní. Máme DTI, máme ERC, máme ten Euro, Europlus, společné iniciativy v oblasti vyspělých technologií a tak dále, ty je te. A tedy, co myslím tím moratoriem? Ne, že by se měl zastavit čas, ale než vymyslíme něco nového, než přijdeme s něčím novým, udělejme si kvalitní představu nebo přesný takový, um, změřme si tep, co funguje, co nefunguje, co už máme k dispozici. Totiž tady už jsme něco realizovali a tím, že budeme neustále zavádět nové programy, tak zároveň se uh, nám přece jenom určitý zmatek bude eh, v tom obraze objevovat. Tedy proveďme ty nové nástroje, eh, vyhodnoťme je, jsou dobré, špatné, prosím, tedy pouze apeluji, nevymýšlejme, alespoň prozatím nic nového. Inovativnost a co se děje na které úrovni. Je samozřejmé, že inovativnost ta se objevuje v místě, ne v Bruselu. Ale čím se zabýváte vy? Vy tvoříte určité rámcové podmínky, které tu inovativnost umožní, které ji protěžují, které vedou k tomu, že se jí někdo zhostí. Tedy přesto, že k inovativnosti dochází na půdě členských států, to, že eh, komunitární úroveň jí vytvoří podmínky, bez ní by jí tolik nebylo. Ano, je důležité v rámci programu úloha univerzit. My jsme se této otázce nějak detailně nevěnovali, ale potřebujeme modernizaci. Podrobit ty univerzity. Modernizaci to je vždy vítané. Pak paní Thompson. K definici toho, co je industry, co je průmysl, ano. Myslíme tím to, čemu se německy říká věrča, čili um, hospodářství spíše. Mám přesně stejné pocity a stejnou představu. Um, rovněž přenos znalostí z, a do malých středních podniků. Programy máme různé, Eurostars. Ty mohou pomoci v té oblasti právě pomoci malým středním podnikům. Děkuji. Děkuji, milí kolegové. Paní Casio, prosím. Please, micro, please. No me parece posible poder eh, combinar los dos debates, porque aquí... Já se nemyslím, že je možné kombinovat ty dvě diskuse. Zde hovoříme o hodnocení, které bylo provedeno. A ten další bod na pořadu jednání je návrh parlamentního zpravodaje, který tedy ale souvisí s hodnocením nebo s přeskumem. A možná tedy můžeme přejít k dalšímu bodu, k to je k diskuzi o zprávě pana Odyho, ale není to to samé. Ano, to je pravda. A to je důvod, proč jsem to navrhl. Mám zde sedm lidí na podař řeč, eh, řečníku. Pokud eh, se sedm lidí přihlásí nyní o slovo, nedostaneme se ke zprávě ODY. Takže můžeme říci, že přejdeme na, rovnou na další bod na pořadu jednání a pokusíme se potom tyto řečníky vyřídit v rámci té diskuse o dalším bodu na pořadu jednání. Eh, přihlásili se Herr Nistelrooy, Frau Ford, Herr Weber und Frau Matthias. Tito řečníci se přihlásili. Souhlasíte tedy? Máme nyní už jenom půl hodiny času. Musíme se rozhodnout, jak to uděláme. A můžeme to udělat tak, že každý bude stručný. A když každý bude mít jenom jednu minutu, potom by to možná šlo. Jedna minuta? Paní Jelena Ek. Já bych byla ráda, abychom o tomto hovořili na schůzi koordinátorů, protože já se domnívám, že ti, kteří jsou na konci seznamu řečníků, eh, mají stejně tak co říci jako ti, kteří jsou na začátku eh, seznamu řečníků. A vy jako předseda byste měl zajistit, aby řečnická doba byla rovnoměrně rozdělena. Eh, dobře, buďme ale pozitivní. Já se vždy snažím pokaždé o to, aby se všichni dostali na řadu. Eh, někteří nemají eh, nikdy čas, někteří přijdou o hodinu později, každý chce hovořit o bodu na pořadu jednání, eh, kdy zrovna by se mu to hodilo, takže se neustále mění pořad jednání. Někteří chtějí zorganizovat slyšení, potom na slyšení polovina účastníků tam vůbec není. Takže já si myslím, že bychom, e, že jedině, co můžu dělat, je postupovat podle toho seznamu řečníků. Pokud nyní půjdeme podle seznamu řečníků, už se dostaneme k bodu e, ODY. Takže já mám dva návrhy. Buď nyní budete hovořit krátce, anebo už se nebudeme, hovo- už se nebudeme bavit o zprávě pana Audiho. Můžeme udělat obojí. Potřebuji jenom vaše návrhy. Já už jsem jeden návrh předložil. Já bych chtěla uh, hovořit k oběma bodům, ale zároveň bych si chtěla vyslechnout oba body. Also Vorschlag. I think we should postpone. I am... Já jsem stínovou zpravodajkou ke zprávě Audi. Já si myslím, že bychom tu zprávu měli odložit protože ta diskuse, kterou nyní máme, je nesmírně důležitou diskusí, která úzce souvisí s tou zprávou. Takže bychom měli pokračovat v této diskusi a potom přeložit bod, další bod na pořadu jednání. Dobře, takže nyní se podíváme, jak bychom mohli pokračovat, nebo jak to dopadne. Možná to stihneme, takže nejdříve paní Tykau. Děkuji, já bych také chtěla poděkovat panu Alebergovi za jeho prezentaci. Je opravdu velice důležité omezovat byrokracii a musíme více investovat do aplikace výsledků vědy do praxe. Takže to je velice důležité pro tento rámcový program. Potom druhá připomínka. Před několika lety jsem se účastnila hodnocení pátého rámcového programu a můj závěr poté byl následující. Nemůžeme srovnávat spolufinancování malého podniku Nemůžeme to srovnávat s tím eh, úsilím nějakého většího podniku. Ta situace není stejná. Malý podnik nemůže zajistit stejnou míru spolufinancování, ale proto by neměly být penalizovány malé podniky kvůli tomu, že nemohou stejnou míru spolufinancování poskytnout. Tedy pokud tady klasifikujeme podniky, tak malé podniky by tady měly být eh, trochu v jiné situaci než velké podniky, měly by se s nimi jinak zacházet, protože jinak se větší podniky budou kvalifikovat častěji pro tyto programy, pro financování z programu. Dále si myslím, že tady by mělo, by, že by mělo existovat nějaké financování určené čistě malým podnikům. Pokud jde o zdroje financování, je potřeba, aby to bylo diverzifikované, protože podle toho, o jaký zdroj financování se jedná, podle toho, k čemu tady předkládáte žádost, jsou ta kritéria pro získání finančního eh, příspěvku různá. Tedy je potřeba naplnit všechna ta různá kritéria a proto je nemožné využít všechny ty nové zdroje financování. A proto bych chtěla navrhnout následující věc. Bylo by užitečné, kdyby všechna ta kritéria hodnocení byla sladěna, aby byla sladěna kritéria pro přístup k financování. Paní Ilina Ek. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve bych chtěla pochválit eh, odbornou skupinu ke kvalitě práce a ke kvalitě zprávy, kterou vypracovali. Myslím si, že to je jeden z nejdůležitějších dokumentů, který jsme měli v poslední době v tomto výboru. Já si myslím, že je to dokument zásadní nejenom pro eh, přeskum v polovině období sedmého rámcového programu, ale také pro stanovování pravidel pro osmý rámcový program. Pokud jde o koordinaci mezi sedmým rámcovým programem a dalšími nástroji, jako jsou strukturální fondy. Já se domnívám, že eh, eh, odpovědnost leží na bedrech komise a já bych byla ráda, aby komise předložila návrhy týkající se toho, jak eh, koordinovat oblasti, jako je aplikace financování práva duševního vlastnictví a tak dále. V současné Eh, době eh, neexistuje tato spolupráce mezi různými nástroji a já se domnívám, že to je odpovědnost jednotlivých generálních ředitelství v komisi. A pokud jde o úspěchy či neúspěchy, je zajímavé podívat se na ty výsledky. Já se domnívám, že generální ředitelství pro výzkum by mělo komunikovat, nejenom by mělo eh, by mělo sdělovat jak pozitiva, tak negativa, jak úspěchy, tak neúspěchy pokud eh, máme eh, argumentovat pro financování eh, výzkumu, musíme vědět, jakých výsledků programy dosáhly. A tato informace v podstatě není dostupná, ani když strávíte dny na internetu nebo kontaktováním odpovědných osob. Za třetí, pokud jde o nové nástroje, jedním z problémů společných technologických iniciativ je to, že se tyto iniciativy snaží řešit nedostatky z minulosti. Došlo ale e, ke, ke zablokování e, v důsledku administrativních nařízení a to je škoda. Já se domnívám, že moratorium by mohlo být dobré. Ale důvod vypracovávání nových nástrojů je to, že lidé nemají možnost změnit to, co nefunguje. A tak přicházejí s novými nástroji, protože to je snažší. E, to je poučení pro nás všechny. Ale já si nejsem jistá, jestli moratorium je správné slovo a pro schrnutí e, těch nálezů skupiny. A poslední bod. A účast průmyslu. Eh, jsme svědky toho, že eh, účast eh, podniků klesá s každým rámcovým programem. A pokud se podíváme na veřejné prostředky, na, pro, na financování pro výzkum a srovnáme Evropu a USA, vidíme, že eh, veřejné eh, peníze jsou v podstatě stejné, ale peníze přicházející od podniků eh, jsou v Evropě mnohem nižší. Takže já bych chtěla od komise dostat návrhy týkající se toho, jak získáme soukromé peníze na výzkum, protože jinak se ke špičkovosti nedostaneme. Pokud jde o um, Eh, zástoupení žen. Musíme podporovat rozhodnutí, která byla učiněna. Já si myslím, že je velká škoda, že nejsou dodržovány stanovené principy a mělo by to být zohledněno ve chvíli auditu. Pokud je o článek 185, já jsem vyjednávala o bonusovém programu o výzkumu pro Pobaltské moře. A pokud jde o společné technologické iniciativy, jsem, tam jsem vyjednávala o um, čistém nebi. A e, opět jsme se vztaho, e, soustředili na článek 185. Poslední připomínka eh, se týká ETS, eh, systému obchodování s povolenkami. Na poslední schůdce jsme slyšeli prohlášení komise a rady, že by polovina příjmů z aukcí eh, měla jít do výzkumu v oblasti zelených technologií a já doufám, že Rada i komise dodrží své sliby a budou využívat 50 příjmů z aukcí v rámci ETS na tyto cíle. Eh, je možné se podívat, na sdělení komise z úterka. Jedno se týká eh, energetické účinnosti a druhé se týká cestovní mapy do roku 2050. Tam eh, jsou vidět argumenty, proč je potřeba tyto prostředky tak využívat. A pan Enciu? Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl poděkovat našemu hostu za jeho prezentaci. Většina poznáme, které jsem chtěl říct, už tady padla z úst ostatních kolegů a proto bych zmínil pouze jediný aspekt, který mi leží na srdci. Týká se to velkého rozdílu mezi Eh, evropskou dvanáctkou a Evropskou patnáctkou, tedy hovořím o členských státech, a to především pokud jde o účast na, na těchto výzkumných programech. Zajímalo by mě, zda by náš host mohl odpovědět na mou otázku. Přál bych si, aby mi řekl, jakým způsobem bychom mohli změnit tento rozdíl, odstranit ho. Samozřejmě, vlády těchto členských států nemají příliš velký zájem o tuto věc, nemají vůli pochopit, jaký velký význam má věda a výzkum. Dokonce i míra chudoby by mohla být snížena díky vědě a výzkumu. Mě by zajímalo, jakým způsobem podnítit tyto nové členské státy, aby se více snažili proniknout eh, v této oblasti vědy a výzkumu. Také pokud jde o infrastrukturu, je tady veliké spoždění nebo nedostatky. V přechodném období mezi komunismem a novým režimem byly četné vědecké infrastruktury zničeny. To, co existuje, je také často zastaralé. A v těchto nových členských státech je přesto velký potenciál, ale bohužel to není dostatečně využíváno. Pokud pomyslím na Rumunsko, tak velká většina mladých výzkumníků eh, neemigruje do starých členských států v Evropě, ale spíše do eh, Evropské unie. Pan Nisleroy. Eh, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Takže ne. Velice si vážím toho, co tady vlastně máme za uh, tu zprávu, za to, jaké je tady složení, ale jednu věc jsem tady úplně nepochopil. Mě by zajímalo, jakým způsobem to vše bylo sestaveno. Jsou to země, které jsou u, može, u moře. Mě by zajímalo, jestli mořský vzduch má napomáhat tomu, že budou lidé inteligentnější, nebo s čím to souvisí. Uh, Není to poněkud zvláštní, že v tomto výboru se nachází lidé, kteří buď jsou na Ubalského moře nebo u Atlantského oceánu. Vy jste přece předsedal uh, těmto skupinám, takže jste to možná mohl ovlivnit. A mám ještě několik otázek, možná, že se k tomu můžete také vyjádřit. K první věci, tři otázky. GTI, tedy JTI, pardon, Společné technologické iniciativy, to jsou vlastně takové vlajkové lodě, je důležité, abychom eh, tady samozřejmě eh, podněcovali snahu také od soukromého průmyslu, ale Evropská komise tady hraje velice důležitou roli. Dále, Členské státy by měly využívat více regionální fondy tak, aby vybudovali výzkumnou iniciativu. Je velice důležitá. 74 miliard to je částka, která má být vydána na infrastrukturu v oblasti výzkumu a možná, že by bylo možné to financovat také ze strukturálních fondů. Zkoumali jste to a máte k tomu konkrétní čísla? Evropská komise nechce mít jenom monofondy, ale také multifondy. Jaký na to máte názor? Potom sdílení rizika. Já si myslím, že to je dobré. Ehm, možná, že by se tady mohla využít i Evropská banka. To by bylo dobré, aby se povzbudila vědecká infrastruktura. To jsou investice, které by jinak vlastně nebyly realizovány. Možná, že k tomu můžete také něco říct další řečník. Um, thank you. Mnohokrát děkuji. Eh, děkuji že jste hovořil o špičkovosti a tak pozitivně. Já jsem v každém případě viděla celou řadu eh, špičkových programů financovaných eh, z rámcového programu. Podle mého názoru zde nejde jenom o to, co se děje v Evropě, ale také o pozici Evropy eh, na celosvětovém žebříčku. Existuje zde riziko, že budeme méně konkurenceschopní, pokud nebudeme jednat. A mnohokrát děkuji také eh, za to, že se snažíte nás soustředit na ty velké výzvy, protože podle mého názoru to jsou oblasti, kde bychom měli vydávat peníze. Zjednodušování podle mého názoru je naprosto zásadní. A já vám nemohu říci, eh, já vám mohu říci, jak strašně frustrující frustrující to je eh, pro nás, kteří pracujeme na zprávě. Neustále navrhujeme zjednodušící opatření, ale ke zjednodušení nedochází. Eh, důvodem je, eh, že neustále nedochází ke zjednodušování, ale dochází k zavádění dalších administrativních překážek. A to je důvod, proč se nezapojí malé a střední podniky. A malé a střední podniky vědí, pro, vědí to, že jejich soused zkrachoval, protože grant nepřišel včas. Já se domnívám, že zjednodušování a, může být problémem také v těch 12 členských státech EU. Můj a, stát je mimo eurozónu. A, a víme, jak komplikovaný je systém s společné měny. Já se domnívám, že zjednodušování je zkrátka naprosto klíčové. A také by mě zajímalo, eh, jestli je zde nějaký, nebo vím, že zde byl kompromis týkající se tolerovatelného rizika chybovosti. A pokud ale jde o větší eh, obnos peněz. Eh, myslím si, že by se tím komise měla zabývat. Ale tato Eh, přijatelná chybovost je dobrá pro to, abychom posílili účast malých podniků, ale těch 40 eh, miliard je hodně peněz. Já podporuji eh, společné technologické iniciativy, to je dobrý nástroj pro podporování inovací. Ale mě by zajímalo, zda součástí a problémů by mohlo být to, že se lidi domnívají, že EIB se více soustředí na eurozónu, nebo jestli je zde zkrátka problém s tím, že to není v členských státech dostatečně propagováno. Vím, že tak tomu v každém případě je v mém členském státě, ale to by mohl být e, jednoduchý způsob, jak e, přimět výzkumníky, kteří potřebují peníze, aby o ně skutečně požádali. Dále skutečně musíme zajistit, abychom pomohli eh, zemím, které mají méně výzkumu, aby rozvíjeli výzkum a aby odstranili překážky a úzká místa. A Vím, že by bylo eh, dobré využívat synergii se strukturálními fondy. Nicméně toto není strukturální fond. Toto je fond, který má podporovat eh, špičkovost a inovaci eh, ve výzkumu, tak aby se Evropa dostala na, střední, na první místo v Evropě. Takže nesmíme se vzdávat špičkovosti. Peníze musí jít vždy na ta nejlepší místa. A dále mám ještě nějaké připomínky ke zprávě a pana Odyho. A myslím si, že je to dobrá zpráva, musíme se snažit být pozitivní. Um, pokud je o to, čeho jsme dosáhli, uh, byla jsem svědkem toho, že z rámcového programu byla financována řada věcí, řada dobrých věcí. Kolega Weber? Děkuji, pane předsedo. Já bych se ve svém příspěvku zaměřil pouze na jednu jedinou věc, která tady také už byla zmíněna, ale byla tady eh, nadnesena trochu jiným způsobem. Zajímalo by mě, jestli je možné napravit nejhorší problémy našeho vědeckého systému, výzkumného systému v Evropě. Je to vše velice těžkopádné, komplikované. Samozřejmě musíme zjednodušovat, zjednodušovat a zjednodušovat, tak jak to tady bylo řečeno. A zároveň e, máme zachovat stejné struktury. Je to vůbec možné? Četl jsem zprávu mého přítele, profesora Miniho, který si také pokládá tuto otázku a on navrhuje eh, reformu struktur. Nevím, jestli je to realistické. Je to zpráva, která se eh, týká Evropské výzkumné rady a on navrhuje, abychom eh, tady tuto agenturu reformovali, je to exekutivní agentura, on by ji chtěl změnit na nezávislou eh, právní jednotku, která by měla rozhodovací pravomoc a která by byla přímo zodpovědná jednak za vědeckou strategii a jednak za administrativní zprávu. Zajímalo by mě vaše stanovisko k této zprávě mini a potom by mě obecně zajímalo, jaký máte názor na reformy struktur, protože pokud tady budeme mít nějaká velice podrobně rozpracovaná opatření a budeme jich mít hodně, tak nevím, jestli se nám podaří překonat ten nejhorší problém, který je tady identifikován už po dlouhou dobu a ve skutečnosti vlastně vůbec se neposouváme v řešení toho problému. Kolegin Matias. Obrigada, Sr. Presidente. Eu também quero começar por... Kolegyně Matias. Děkuji, Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Já bych chtěla popřát panu uh, zpravodaji k této věci a myslím si, že je velice důležité, abychom to hodnocení v polovině období rámcových programů prováděli nejenom proto, že hovoříme o největším výzkumném programu ve světě, který je financován z veřejných prostředků. Mnohé už tady zaznělo, já se nechci opakovat, ale přece jen mám několik poznámek, které bych chtěla zmínit. Nejprve na téma zjednodušení. Jde také o diversifikaci různých nástrojů, jejich velký počet, jako výzkumnice jsem se účastnila také projektu v rámci 5. a 6. rámcového programu a Někdy jsme se cítili jakožto pokusní králíci. Já se omlouvám za tento výraz, ale neustále jsme měli pocit, že s námi někdo experimentuje, pořád se zkoušeli nějaké nové nástroje a my jsme se tedy také sami cítili jakožto pokusní králíci. Samozřejmě eh, provedli jsme i částečně dobré projekty, a někdo tady už o tom hovořil. A mám ještě tři poměrně obecné připomínky. Nesmíme zapomínat na to, že jde o evropský výzkumný program a také program s evropským financováním. Velmi často jsou tady rozdíly rámci Evropského výzkumného rámce, a to jsme také viděli, pokud jde o ten sedmý rámcový program a spolupráci mezi osobami, mezi jednotlivými kapacitami. A Musím říci, že rozdíly v rámci Evropské unie tady nebyly dostatečně zohledněny. A o to přeci jde. Pokud chceme spolupracovat, na celosvětové úrovni, tak to bude možné pouze v případě, když se nám podaří překonat naše vlastní evropské rozdíly. U některých eh, jsou investice do výzkumu pouze 1%, v některých jiných zemích jsou to třeba 3%. A pokud chceme patřit do první padesátky s tím největším podílem, největší účastí, tak tady potom u některých univerzit, některých zemích nebo výzkumných institutů je větší aktivita a myslím si, že jsou to stále ty stejné země, které mají velký podíl, Německo, Francie, Anglie, ty patří vždy mezi prvních 50, ale Portugalsko nespadá v žádném případě do té první padesátky, v žádné kategorii. To uvádím jenom jako příklad. Potom je tady další věc, kterou bychom možná měli podrobněji rozvést. V takovémto nástroji tady nemáme dostatečnou soudržnost v Evropě. Přitom je to velice důležité. A jde o personální eh, úroveň, úroveň jednotlivých eh, tedy osob. A tady byly četné aktivity, také pokud jde o mobilitu. Jsou tu nástroje, jako je Marie Curie e, na financování. Jsou to velice dobré nástroje. Ale nejsou to nástroje na konsolidaci e, ruské kariéry a výzkumná kariéra to je něco velice nejistého. Máme také různé, různá, různá východiska v různých zemích. Je tam, eh, pokud jde o pracovní podmínky, pracovní podmínky se velice liší. A potom eh, další věc, která se týká priorit. Definice priorit je samozřejmě eh, motivovaná politicky, ale nesmí to vést k tomu, že nebudeme provádět hodnocení. V rámcovém programu je potřeba sledovat, jestli eh, ty priority, které jsme si zadali, vedly ke konkrétním výsledkům. Někdy se velice financuje nějaká určitá technologie, ale potom nakonec se to financování zastavilo, řeklo se, bude se investovat do nanotechnologie, potom se to opět změnilo. Samozřejmě, že tady existují politické priority, ale především potřebujeme alespoň nějaké údaje, ze kterých bude možné vysledovat, jak bylo to jednotlivé úsilí vyhodnoceno, abychom věděli, jestli ty priority byly vůbec naplněny, jestli tam byly nějaké výsledky dosaženy. Jinak má člověk pocit, že tady existují určité módní trendy, které se neustále mění. A další věc, která se týká také zprávy ODY, Myslím si, že je velice důležité, aby se zdůraznilo, že je na čase, aby v posledních dvou letech, které ještě zbývají, eh, jsme se zabývali hospodářskou krizí. Takže já bych si tedy dovolil poprosit pana Anaberga, aby se alespoň pokusil na všechny tyto otázky odpovědět. Tady mě pan předseda instruoval, že nemám hovořit déle než čtyři minuty, říká pan Aneber. Malé střední podniky a paní Tykal. Jejich úkoly a zdá je to tedy eh, příznivé pro malé eh, a střední podniky. Tam oni mohou dostat spolufinancování až 75%, veliké firmy pouhých 50%, ale zda tedy by měly být úplně zvláštní oddělené programy, tam jsem skeptik protože jsem přesvědčen, že jde nám o to, aby vůbec docházel ke spolupráci a malými firmami, případně většími firmami. Paní Ik? žádost na komisi a i na mě. V otázce těch eh, je, je a těch, těch společných eh, technologických iniciativ. A rovněž jiných. Pokud by tam byla možnost to sladit, tak by se nám dařilo lépe pomoct. Průmysl, odvětví, Nevím, kolik oni investovali do těch společných iniciativ, ale je možné, že už toho bylo hodně, paní Renšo. Ta eh, průrva, ta, ten rozdíl mezi tou dvanáctkou a patnáctkou v rámci Unie. Já nemohu než potrhnout, že nejdřív musí si každý členský stát stanovit eh, vědu a výzkum jako priority a pak mohou sáhnout těm strukturálním fondům. Další řečník hovořil o složení naší skupiny odborníků. Tak jak vidíte, je sice orientována severoevropsky, ale jedno, co je zavádějící, paní Susana Boras, ona je španělka, i když eh, pracuje v Kodani. Ale je pravda, že ta rovnováha tady není ideální. Já vám to totiž vysvětlím, k čemu došlo. Já jsem byl požádán, abych se ujal tohoto úkolu a já jsem řekl, mně je vlastně jedno, kdo bude členem té skupiny. Já chápu, že komise vždy bere různé věci v potaz sever, jich ženy, muže, ale já ze své strany mám jediný požadavek. Máme mít sedm zasedání a já chci, aby účastníci, eh, tedy členové skupiny, tam budou alespoň pětkrát z těch sedmi. Tím jsme už přišli o hodně potenciálních členů. A co jsme s tím pak udělali? Jednak jsme měli různé náhradní účastníky, kteří nám dodali e, práce, odborné práce, Maďarsko, Rakousko, Francie. A byli jsme velice otevření vůči komukoli, kdo chtěl přijít s nějakým názorem, stanoviskem, takže možná to složení vypadá čistě papírově nevyvážené. My jsme byli zcela transparentní. Vše jsme si přečetli, cokoliv nám nějaká organizace nebo nějaká země zaslala, takže já si myslím, že ta zpráva vyvážená je. Jenom drobná věc k tomu, jak jste hovořila o té financování sdíleného rizika a infrastruktuře. Tam vidíte, že v tom hodnocení stojí jako jedno z našich doporučení, že my se domníváme, že ta, to financování sdíleného rizika může sehrávat důležitou úlohou, když se bude financovat infrastrukturální přístup a že to ještě nebylo dobře využito. Paní Fo, tam souhlasím s tím, co říkáte. I k tomu zjednodušení, ano, to je klíčem, nemohu komentovat eh, váš návrh týkající se TRI, ale je to zajímavé. A nyní Arisa, nevím, eh, RSFF, zda je to ve všech zemích. To je právě to sdílené riziko a to financování. Vidíme, že zatím se toho účastní velice málo malých středních podniků. Pan Weber. Ano, dá se jak zjednodušit, tak tu strukturu podržet, ale zdá, bychom mohli ten návrh provést tím, že e, to uděláme takové nezávislejší. E, k tomu jsme se nevyjadřili, e, pouze jsme akceptovali, že to sdílení rizika, že to je kvalitní přístup. Paní Matias nakonec. Ano, samozřejmě, že mezi různými evropskými zeměmi jsou veliké rozdíly a těch, ta padesátka zlatá, ta je opravdu, to jsou vždy titíž. A můžeme se ještě jednou zamyslet nad příčinou, proč vůbec ty rámcové programy začaly. Ano, špičkovost výzkumu, ale zároveň díky té špičkovosti a tím, že ji podporujeme, tak se snažíme zároveň podporovat i soudržnost a vzájemnou spolupráci. Nezapomínejme na to. Splnil jsem už čas? Přišel, unikly mi nějaké otázky? Tedy, pan předseda, děkuji, pane Anebergu, jednak za vaši přítomnost, jednak za tak zevrobné informace. Ono to vše trvalo mnohem déle, hodina a půl, ale to hovoří samo za sebe. Bylo tady mnohé, co jsme potřebovali vyjasnit a zároveň zájem obrovský o tuto problematiky. Tímto uzavírám tento bod pořadu jednání. Děkuji všem zúčastněným kolegům a právě jsme se dozvěděl, že paní Ford tady v úterý není. Tedy nemůže tady být u svého bodu. Což znamená, že bychom zítra se zabývat zprávou pana Ody a pak ve středu bychom si právě vzali eh, tu dvanáctku, tedy ten bod paní Ford. Pokud tedy s tím souhlasíte, tak už se tím nemusíme zabývat. Já tedy vycházím z toho, že můj návrh platí. V momentě, kdy měla nastat paní Ford, bude zpráva pana Ody, s níž se počítalo nyní. A ve středu se budeme zabývat eh, tématem paní Ford. Dobrá. Uvidíme, jak to dopadne časově. To bude vše záležet na tom, kolik času zaberou řečníci. Nevím ještě, v kolik hodin má být eh, zpráva paní Ford. Mně mně je to vlastně jedno, ale zítra tady nemůžu být před 12. a přece jenom se mi zdá. Totiž já jsem na tom zasedání národních parlamentů a těm musíme projevit patřičnou úctu. Tam nechci odtud utéct. Zdá se, že pokud ta zpráva bude dřív, tak na to jenom upozorňuji. Mohli byste mi možná říct, jak se bude pokračovat? možná i pro mé stíny bude lepší, že se sejdeme všichni až tu středu. Předseda, vycházím z toho, že sekretariat bude informovat všechny o čase. Jednak to, že se změnil program, to musíme informovat všechny, protože tady někteří nejsou. Jednak, že zítra bude probírána zpráva ODI jako bod pořadu jednání 12 a za druhé, kdy ve středu bude probírána zpráva paní Ford. To se tady ještě dozvíme. Uzavírám zasedání a prosím koordinátory, aby zůstali mezi námi. <laughs> Sometimes.